Vážení kolegové, myslím si, že už přece jenom nastal čas, abychom zahájili zasedání. Už máme téměř deset minut po deváté. Tedy eh, bod 11 eh, pořadu jednání, pokračování ve výměně názoru s panem komisařem Hánem. Možná si vzpomenete, že na minulé schůzi, eh, kvůli tomu, že nám mm, nezbyl čas, někteří kolegové se nedostali ke slovu. Proto začneme právě jimi. Zároveň bych chtěla eh, připomenout Angora Kaki, Zebel, Matula, Vance, Kota, eh, pan Simon a Obermeier. Tito kolegové, pokud tedy mají zájem, tak jim dáme slovo jako prvním Máme tady pana Zevra, pan Angula Kakis tady není. Ano, prosím. Máte možnost a budeme pokračovat. Jako vždy, stručně prosím. Pan komisář laskavě souhlasil, že nebude mít ani žádný proslov. My mu to tedy takto naplánujeme. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně že opravdu dodržujete tuto smlouvu, tuto naše přím, takovou gentlemanskou dohodu. Pane komisaři, jak se díváte na mainstreaming regionální politiky? To je jedno z největších výdajových položek. Jak eh, chcete vyhovět požadavkům různých výborů, které mají eh, ambiciozní projekty, ochrana eh, klimatu, a tak dále, něco má prioritu a jak to chcete zvládat s tou udržitelnou pod, eh, politikou pro vodní zdroje právě v regionálním eh, dimenzi. My jsme minule eh, zamítli určité aspekty regionální politiky, protože nejsou měřitelné a z kvalitativního hlediska, kvantifikovatelné hmatatelné, jak chcete, aby se nové projekty dokázaly um, provádět, aby byly měřitelnější. A včera jsme tady měli pana Rozbachera, toho určitě znáte, eh, eh, o, z městského plánování a on říká, složité projekty, ty se snažíme rozvíjet pouze v Rako, rakousky, tedy v rámci Rakouska, protože obracet se na unijní instituci je příliš složité. Jak se na to díváte vy? Děkuji. Pan Matola tady není. Ani další. Pan Skota? Taky ne. Pan Simon tady není. Pan Obermeier? Nikdo z nich tady není, takže pokračujeme. Koordinátory. A pak si uděláme seznam. Já jsem totiž rozjela vše seznamem kolegů, kteří tady z minula ještě byli. Vy taky jste na něm byla? Aha, tak prosím, tak eh, mluvte. Děkuji, paní předsedkyně, a dobrý den, dobrý den, pane komisaři. Já mám jednu doplňující otázku, totiž eh, k principu. Uh, uh, kondicionality podmíněnosti. Chcete, aby ta podmíněnost sehrávala důležitější úlohu? Mně to připadá zásadně dobrá věc, ale mám otázky k realizaci. Totiž možná, že tomu jenom špatně rozumím. Já totiž kondicionalitě rozumím tak, že můžeme dostat více peněžních prostředků, pokud cíle, jež byly um, předem stanoveny, splníme nebo ještě více. Což znamená, že může být nebezpečné, že si někdo naformuluje schválně určité ukazatele tak, aby to splnil jakoby na 110-120% a dostal pak ty peněz, peníze na základě kondicionality. A to by samozřejmě to bychom byli sami proti sobě. A za druhé, máme tam tu rezervu, která by měla být předem dana stranou a navázaná na výkon. Je to správně, anebo by se to mělo jenom eh, ta rezerva skládat z těch peněžních prostředků, které zbydou, případně nebyly využity. Eh, takže, pane komisaři, ještě ty zbylé od... Dobrá, takže můžete odpovídat, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní ten první dotaz. Záměr, spíš způsob, jakým budeme postupovat eh, při diskusi a při schvalování něčeho mezi námi členskými státy. Vypadá to tak, že vycházíme z určitých obsahových eh, daných skutečností, na kterých se shodneme a v rámci regionální politiky se snažíme rovněž kontaktovat eh, ty politické oblasti a odvětví, již se to týká. Takže už máme takové task forces, například s různými službami, to je právě energetika, climate change a tak. Takže vše, co se týká daného tématu a tam vedeme dialog s členskými státy, ten nejdříve připravíme a záměr spočívá v tom, že od roku 2012 pomocí různých neformálních eh, hovoru a už od roku 2013 více formálně budeme jednat s členskými státy, aby se to dostalo dál. A naším cílem je co nejdříve s každým členským státem si podepsat takový um, investment and development contract, tedy smlouva o investicích a rozvoji. Tam se dohodneme s každým členským státem, případně o tom, co v daných regionech chce dosáhnout, co tam chce provést a tam právě budou i určité ústavní a předpisové eh, aspekty a tam si nastavíme i ty cíle. Tyto cíle musí navazovat na strategii Evropa 2020, musí respektovat tam ty priority a my jsme přesvědčeni, že u těch regionů, již se týká hospodářská soutěž, tam by si měli volit pouze málo priorit právě proto, aby se ty prostředky dokázaly soustředit na pouze určité cíle, i když samozřejmě je to na regionech a případně na členských státech, aby si to sami potom ty niance určili, které z těch priorit tedy dají do popředí a naším uh, naším motem je, že bychom měli brát větší klacky než pouze malé větve. Totiž, aby to pak bylo viditelné, když se na něco soustředíme, tak aby to pak efektivně bylo proveditelné a i dáno a aby bylo všem jasné. Tedy další vývoj toho, co už máme, budování na těch úspěších. To by mělo být vše dále vyvíjeno spolu s regiony, s členskými státy a na základě priorit, které si sami zvolili. Aby to tedy bylo reálné, ale zároveň stižádostivé. Aby ty cíle byly kvantifikovatelné a aby se pod těmito cíly podepsali a zároveň my nastavíme způsob poměřování. Dohodneme se předtím mezi sebou, odkud oni vzali určitá kvantifikovatelná čísla, z čeho vycházejí a jak to tedy pak můžeme změřit. A tím vlastně přecházím k otázce těch takzvaných eh, outcome indicators, čili těch ukazatelů na výstupu. My už máme k tomu pracovní skupinu, ta už má přišla tedy s celou řadou návrhů, námětů, jak by měly tyto indikátory vypadat v různých oblastech. A tam zcela jasně máme v úmyslu je nasadit tak, aby už v průběhu jednání s členskými státy byl, byla vytvořena jasná báze pro to, aby jakékoliv výsledky, kterých budou dosahovat, byly pak kvantifikovatelné. Ve všech těchto otázkách a v těch takových klastrech těch otázek vždy musíme zohlednit jednak energetiku a jednak eh, ochranu klimatu. I když tady musím už předeslat, že nejrůznější politické oblasti v komisi by si přehály samozřejmě, aby ten jejich, to jejich téma bylo kvázi povinné a my tady musíme, opravdu tady už to zaznělo, simplifikovat. My to musíme zjednodušit, aby se ty regiony nakonec nezahltily. Na druhé straně, pokud máme nějaký jasně střižený projekt, který už úspornost energetickou v sobě automaticky nějaký způsob má, tak pak se musíme tázat, jakým způsobem můžeme něco provádět energeticky úsporně tam, kde to tedy jde určitým způsobem samozřejmě. A já to vypadá, z mého pohledu to vypadá tak, že takovéto jasné dohody se státy, z regiony a e, to, ty výsledky, na kterých jsme se dohodli, které jakoby požehnáme, tak potom ta kritéria budou tím vlastně dána, logicky dána. A rovněž tam musí být jasné, podle kterých kritérií ty projekty budou buď schváleny nebo zamítnuty. A tam vždycky se budeme tázat, eh, je ten projekt v souladu s těmi cíly, které celkově máme na mysli? Samozřejmě čekáme, že její kvalita bude lepší, i kvalita využívání fondu, i účinnost. A k tomu to, co řekl rakouský kolega, náš společný kolega, já pouze k tomu mohu dodat, já apeluji na všechny zúčastněné, tedy ne jenom na nás, ale i na členské státy, na regiony, aby sami přispěli tím, čím můžou k redukci byrokracie. Protože já neustále narážím na to, že my jako Evropský parlament společně, tak jako to už bývalo v minulosti, se snažíme nějakým způsobem novelizovat předpisy s cílem toho, čemu říkáme simplifikace, zjednodušování a pak zjišťujeme, že se to v členských státech vůbec neprovádí, protože jejich národní zákonodárství to nepřipouští. A tady se znova vracím k otázce eh, těch hovorů, těch toho dialogu s členskými státy o kondicionalitě. Já bych tedy ráda eh, hovo, rád hovořil o tom pojmu, eh, co je tím faktorem pro úspěch. Aby ta kondicionalita spočívala v tom, že dohodneme-li se na něčem a pak se to má provádět, tak musíme dát k dispozici ty prostředky. Ale samozřejmě středně době, dlouhodobě musíme uvažovat a vycházet z toho, co víme. Vy sami znáte své volební okrsky. Někdy všichni vidíme, proč dochází k určitému zdržování určitých projektů. Já jsem si nechal předložit takový přehled. Doprava, eh, životní prostředí, energetika a mohu vám říci, že to není většinou z finančních důvodů, i když to taky tak bývá. Spíš deficit legislativy, to, že určité evropské zákony ještě nebyly provedeny v dané zemi, pak kapacitní problémy, eh, nedostatek zkušeností, nedostatek znalostí, eh, složité víceleté projekty, které někdo neumí provést. Tam je tedy těch důvodů mnoho. A záměrem toho prohloubit tu myšlenku kondicionality je prostě nějakým způsobem trochu vše stříhat na míru těm regionům a dohodnout se, a my nemůžeme nic jiného, nemůžeme nic jednostranně nařizovat, tedy dohodnout se s regiony, jaké kroky by tam měly být a k čemu by se mělo přistoupit a jakým způsobem se to dá odstranit, jakákoliv úzká hrdla tedy. Když vám k tomu řeknu, že existují členské státy, kde dokonce ani nemají e, vlastně katastr, katastrální úřad, z něhož by se dalo vyčíst, komu patří ten, který pozemek, tak si dokážete představit, že u některých investičních projektů rozhodně vznikají spoždění. To je tedy pár takových zásadních věcí. E, tady další otázka. Tady nemyslíme na to, že bychom odměňovali lepší a trestali e, horší. Spíš taková rezerva, která bude k dispozici. Ještě k tomu, že jsme říkali, že budou výkonnostně orientované prémie. A ta takzvaná performance reserve, ta představa spočívá v tom, že ji dáme vůbec bokem a že ji budeme mít k dispozici, protože těžko například předvídat, které peníze ještě nemáme na co. To se často prokáže až na konci toho období rozpočtového a my bychom často chtěli mobilizovat určité prostředky. Malá, totiž to je v současné době pouze, to jsou 2%. A tam bychom chtěli vědět, kterému regionu ještě musíme něco dát, zejména regionu, který zvládá vše až nadprůměrně. Eh, a proto jsem právě takovouto koncepci navrhl. Děkuji, pane komisaři Lambert van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi krátce. Navázal bych na to první kolo. Na několik otázek, které naše skupina tady pro svou práci považuje za podstatné a také pro další výbory je to podstatné, pro výbory, které se zabývají touto otázkou. Takže první otázka. Můžete nám upřesnit, kolik nařízení se očekává v souvislosti se soudržností a se strategií Evropa 2020 a můžeme si říct něco o časovém plánu, kdy to můžeme čekat. A druhá otázka už vyvstala posledně. Jaký máte názor na decentralizovanou aplikaci plánování na další období? Mluvilo se o tom, že bychom se pokusili zasadit jakýsi územní pakt na každém, člensk- na každém členském státě? Bude stanoveno, do jaké míry se to bude uplatňovat? Můžete možná navázat na to, co říkal pan Brande, tak si to aspoň vykládám já. A poslední otázka. Zase strategie Evropa 2020. Máte představu o tom, jak se do toho zapojí regiony, jak se zapojí do přípravy národních plánů? Já myslím, že děláme velkou chybu. v lisabonských cílech. Všechno se prostě opakuje, připravujeme teoretické materiály a tak dále. Takže máte nějaké konkrétní informace? V únoru se očekává v parlamentu nové usnesení o pokroku a proto je zásadní, abychom tyto informace dostali. No, vlastně ony ty všechny otázky souvisí zájemně. My jsme my počítáme s následujícími nařízeními. Tak, taková všeobecná právní úprava, General Regulation, a ta podle naší představy se bude snažit právě jak EDF, ESF, čili soudržnost um, a tak dále, pokryje univerzálně a pouze takové specifické eh, oblasti, které pod to nespadají, tam by pak měly být jednotlivé specializované právní úpravy, takže vlastně na tom principu už čtyři, tedy z toho můžeme vycházet. A pak o tom se ještě jedná. To nás vlastně přivádí k další otázce, kterou jste tady zmínil. Nařízení um, o územní spolupráci, kde vlastně půjde o to, dát tomuto tématu větší viditelnost. I když tady to úplně nesouvisí, časově do toho zapadá, se po nás žádá, abychom provedli přeskum toho EGDC, nařízení a tam to máme předložit do 1. srpna. A já vycházím z toho, že existují už návrhy, jak to nařízení vyvinout dále a tam tedy bude další pracovní verze. Takže maximálně šest nařízení, s tím můžete počítat. Jsou i takový, já k ním nepatřím, kteří míní, že by se mělo eh, soudržnost 4 a EDF pojednat najednou společně, ale to tím by se ten počet nařízení ještě dále snížil, ale myslím si, že z důvodu dalšího zviditelnění by mělo být právě e, taková všeobecné nařízení a to vlastně díky tomu, že by to bylo jednodušší by to pokrylo a pak bychom měli další tři, čtyři nařízení, které by pokrývaly ty specifické oblasti. Já jsem eh, s Lukem van der Breide, to je bývalý eh, předseda výboru regionu. Já jsem se na něj obrátil, aby eh, tedy on vždy zcela jasně právě v rámci výboru regionu zabýval otázkou víceúrovňové zprávy a aby mě o tom informoval a abychom tedy se zamysleli nad tím, jak bychom i tyto prvky dokázali zabudovat do té eh, všeobecné právní úpravy. My eh, pokračujeme v dialogu, ale pravděpodobně by to i v případě eh, toho nařízení mělo pouze deklaratorní roli. Tedy bylo by to pouze symbolické, ale pokud by to mělo být závazné, alespoň určité prvky a zároveň by to zvidělnilo problematiku regionu, aby tedy to bylo možné, tak, aby právě zástupci občanské společnosti se účastnili diskuse o těch budoucích operativních programech. Já tady vždy opakuji. Já slyším z regio- od regionu kritiku, že je spolková úroveň e, nějakým způsobem nevtahuje do hry. A právě když hovořím na spolkové úrovni, například v Rakousku s někým, tak oni mě říkají, Regiony s námi nepočítají. Právě o to jde, abychom se vzájemně vtahovali do hry, abychom spolupracovali. Je to možná dost naléhavé a já si představuji, že by opravdu ve hře měli být všichni. Já vás prosím, abyste i vy jako poslanci se snažili, když tedy se snažíte eh, mít kontakt se svými voliči, abyste nám dávali tu zpětnou vazbu. My se budeme snažit v průběhu našich vyjednávání s našimi partnery a budeme opakovat, že my si přejeme, že my to čekáme právě, aby regionální i místní zástupci vždy byli u takového dialogu přítomni, aby opravdu počítali s tím, že oni rovněž jsou spoluvlastníky toho projektu. Eh, eh, eh, Dobře, já bych se ještě vrátil k té třetí otázce. Myslí si pan komisař, že to jde všechno dobře, pokud jde o zapojení orgánů na místní a regionální úrovni při nastavení a zahájení těch vlajkových iniciativ v souvislosti s iniciativou Evropa 2020? Máte představu o tom, jestli to vůbec probíhá? Já tedy doufám, a to je rovněž naším cílem, aby ten proces vyjednávání k tomu právě přispěl, aby ta integrace byla silnější právě regionů, místních zástupců, združení do utváření těch programů. Ale za druhé musíme každopádně počítat s tím, jak to vypadá v praxi. Každý stát členský má trochu jinou tradici. A tam je postavení regionu vždy trochu jiné, i těch lokálních zástupců. Například v těch rozhodovacích postupech v dané zemi máme země, kde regiony, a to například z ústavních důvodů, z důvodu toho, čemu říkáme realpolitik, mají velice silné postavení a máme i zcela opačnou situaci. Já tedy nemohu rozhodně tady tvrdit, natož zaručit, že všude vše bude probíhat na stejné úrovni. Ale tady počítáme s takovým tím původním cílem regionální politiky. Snižovat ty rozdíly, minimalizovat je tak, aby každá země, každý region, který je opravdu zaostalý, který potřebuje pomoci více, abychom je dotáhli. Já vám pouze mohu slíbit, že naše eh, služby, naše týmy vyjednávací se budou vždy o to právě starat, aby tento cíl hlídali, i když na druhé straně nemohu zaručit, že každá členská země to ze své strany pak dotáhne podle našich přání. Tam, kde to půjde, tak s tím budeme ale počítat i v těch nařízeních a předpisech. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já už jsem to nakousla párkrát, ale nyní po eh, posledním zasedání, SURE, tak eh, se volá o lepší koordinaci právě vývoje venkova a propojení s politikou soudržnosti, ale on to naformuloval tak, že by se to mělo financovat eh, dvojmo. Jednou podle ELO a jednou podle EFRA, ale my si to takto nepředstavujeme. My bychom chtěli, aby se soustředili ty kohezní fondy spíš v těch městských územních celcích a silnější koordinaci s politikou zemědělství a rozvoje venkova, abychom tam e, rovněž vytvořili takové volné prostory. Ale vy jste se nezmínil, že právě u těch nařízení se bude cokoliv koordinovat e, s rozvojem venkova. Jak to vypadá v komisi? A sdílíte naše pojetí, že bychom měli pokročit dále? abychom vytvořili rovněž taková místa pro nějakou eh, hru a pro manipulaci v rozpočtu. Já nezvím, jak to přesně řekl pan kolega Ciolos, ale tak, jak to říkáte vy ve vaší verzi, to rozhodně s tím souhlasit nemohu i když nevím, zda on to opravdu takto mohl říct, protože jak jsme to probírali my, a to totiž byla jeho iniciativa, to je takzvaný ten společný strategický rámec, Common Strategic Framework. A tam se říká eh, zemědělství, rybolov, strukturální politika eh, nebo sociální fond. Ty čtyři komisaři se jakoby zavázali, a ostatní kolegové to vlastně s tím souhlasí, že bychom vytvořili právě ten společný strategický rámec, nebo jej alespoň nadefinovali, jak ty různé podoby těch strukturálních prostředků, případně e, konkrétní fondy v rámci sdíleného řízení, sdílené zprávy. A když si snažíme stanovovat cíle, tak samozřejmě se musíme vyhýbat jakémukoliv překrývání. A právě výslovně proto probíhají jednání mezi Agri a Regio, mezi těmi ředitelstvími a právě přesně i já už jsem se doslechl eh, takové kritiky, totiž OSA 3 a 4 těch fondů právě EDF a eh, rozvoj venkova jednak se trochu překrývají a pak jsou i oblasti, kterých se neujal nikdo. Tedy jasný cíl spočívá v tom, někdy se tomu krásně říká, když se někdo umí na něčem dohodnout, tak to přátelství se utuží. Tedy měli bychom dosáhnout naopak zdvojení úspěchu tím, že budeme eh, vkládat více prostředků, než abychom více různými fondy vlastně podporovali úplně totožný projekt. Tak to si to spíš představujeme a musím uznat, že zatím všechna jednání v rámci komise právě jdou tím směrem. A to by mě divilo, kdyby opravdu dokázala eh, probíhat to, co říkáte, ale děkuji, že jste mě na to upozornil. Ještě doplňující otázka. Ten společný strategický rámec, do jaké míry bude závazný, anebo jak bude navazovat na eh, tu všeobec, to všeobecné nařízení, protože mohly, mohlo by vzniknout ještě všeobecnější nařízení. Já jsem se snažil vždy být vysloveně na špici eh, toho reformního hnutí, ale na druhé straně někdy eh, dotahuju něco, kde nemám aktuální situaci. Pokud se nám tedy podaří, alespoň v tom prvním kole u toho společného strategického rámce, vytvořit tak eh, abychom si dokázali rozdělit ty úkoly tak a v praxi je aplikovat tak, aby vše klapalo, tak to už jsme učinili ten první základní krok, který povede a měl by vést, to už je ale hudba budoucnosti, tedy měl by vést k tomu, aby v tom přes příštím období se znovu dali věci z hlediska předpisového a legislativního posunout ještě dál. Samozřejmě žádné cíle nemohou být vměstnány do nějakého nařízení stoprocentně, i když bychom si to přáli. Prostě něco se nám vždy nějakým způsobem může tomu eh, vymknout z toho rámce. Mnohokrát děkuji paní Manners za ALDE. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja... Mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu komisaři za to, že přišel sem mezi nás na zasedání našeho výboru. Má první otázka se týká schopnosti spolupracovat. Co se stane s finančními prostředky, které nebudou využity? Co se stane s tou rezervou, s tou eh, výkonnostní rezervou? a bude rozdělena mezi ty, kteří se budou co nejlépe profilovat v rámci strategie 2020. Jak se na to dívá komise? Co si myslíte také o ukazatelích, které budeme moci uplatnit k tomu, abychom si změřili, jakým způsobem tato strategie funguje? Pokud jde o programy Interreg, i zde v průběhu tohoto programového období došlo k určitým problémům. Snažíme se zjistit, jaký přístup by byl nejvhodnější v následujícím programovém období. Bylo by totiž nutné vzít v úvahu specifické rysy programu Interreg. A má třetí a poslední otázka se týká článku 74. V příštím programovém období by horské oblasti a ostrovy měly být více zohledněny a dostanou také zvláštní financování. Jak to bude vypadat? Děkuji. Äh, K prvnímu dotazu. Máme tady vždy takovou situaci, kde takovéto konečné období toho projektu, toho kterého projektu samozřejmě je dáno až několik let poté, co byl rozjet. Například máme-li období 2000-2006, tak až to vše dobíhá na konci roku 2011. Takže můžete vycházet z toho, a v praxi se to tak i prokáže, často ukáže, že většina nebo téměř všechny peníze budou vždy vyčerpány. To se nyní ukazuje i na vývoji čerpání. Já tedy vycházím z toho, že současné programové období a proto tam musíme pracovat i s určitými rozpočtovými omezeními. Pokud ale by opravdu došlo k tomu, že by ne všechny prostředky byly vyčerpány, tak se to dá zjistit, ale až na samém konci. Takže tady by nemohlo docházet k realokaci. O těch ukazatelích, o těch už jsem mluvil. Tady pracujeme um, zatím na plné obrátky na tom, že ty indikátory se snažíme vypracovat tak, aby to nebyl pouze papír, aby to byly takové reálné ukazatele, které nám objektivně dokážou zjistit, jak vypadají výsledky určitých předsevzetí, například eh, z hlediska energetické úspornosti nebo jiných, abychom to byli schopni posoudit. Programy Interreg. Tady vycházím z toho, že tam či onde musí být určité předpisy nebo právní úprava a že se tam musíme držet proporcionality a každopádně v nejbližších týdnech, nejbližších měsících budou probíhat intenzivní diskuse z hlediska té programové předlohy. Toho se opravdu musíme ujmout. Ta poslední otázka. Už dnes a i v budoucnu to tak bude existují určité regulete nebo určité zásady, jež se týkají právě říce obydlených oblastí. To platí jednak pro skandinávské země, pro da, sever a sama správně říkáte, že to už je smluvně upraveno a jinak různé integrované programy umožňují a právě v roce 2008-2009 k tomu byla předložena i zpráva, která se právě věnovala například horským oblastem a ostrovům a tam právě se hlavně hovořilo o tom, nebo panoval tedy většinový názor, že tam není eh, až takový požadavek na eh, oddělené fondy, protože většinou je to součást většího regionu, který si to pak musí přerozdělit a ten se musí pak soustředit na ty části toho regionu, které potřebují ty prostředky nejvíc a tak to bude i v budoucnosti. François Alfonsi. Merci, madame François Alfonsi. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji, že jste přišel mezi nás. Mám pro vás dvě otázky. První se týká kreativních a kulturních průmyslových odvětví. My jsme o tom včera diskutovali na výboru. Jste v komisi toho názoru, že by to mělo být jednou z pák rozvojové politiky a pokud ano, tak jakým způsobem? Druhá otázka se týká cíle číslo 3. Programy se rozvíjejí, rozvíjejí se také iniciativy makroregionu, z nichž jistě vyplynou projekty, vyvine se iniciativa a aktivita v této oblasti. A já mám tedy dvojí otázku. V příštím programovém období chce komise navýšit eh, finanční prostředky určené pro cíl 3? A za druhé, zda ta výkonnostní rezerva podle vaší koncepce by mohla být eh, pojata také tak, aby z ní mohly být financovány takovéto cíle a takovéto politické priority. Děkuji. Äh, K té první otázce mám doplňující otázku. Ten kulturní, to kulturní odvětví, co si pod tím mám představit? Uh, uh, Otázka zněla, vy jste se ptali, na kulturní odvětví? Je zde zpráva z vlastní iniciativy tohoto výboru, nebo je to tedy kulturní výbor, a my jsme o tom diskutovali včera. Tvůrčí a kulturní odvětví vytváří ekonomickou aktivitu, buď tedy kolem zprávy kulturního dědictví, anebo na přípravě různých eh, kulturních projektů, filmů a tak dále. To vše je podle mě součástí identity regionu a identita regionu je důležitý faktor, pokud jde o jejich potenciál rozvoje. Je tedy tento koncept, který zatím nebyl eh, vzat v úvahu, v regionálním programování by mohl být v příštím programovém období zohledněn a rozvinut. Protože si myslím, a včera nás bylo celá řada, kdo jsme byli toho názoru, že je to důležitá páka, která vytváří pracovní místa a je to také hnací motor regionálního rozvoje. Also, um, definitiv. Aha. Tedy určitě to spadá do podpory eh, malých středních podniků a jejich aktivit a mohl by to být i dobrý příklad pro tvorbu klastru a pro takové středobody v určitých regionech, na které se budeme soustředovat. A ostatně tam či onde už vlastně se to děje. Určité aktivity se už soustředují kolem některých kulturních cílů, například filmová střediska, tvorba, to už v Evropě máme. Takové regiony, které se snaží se být, být těmi regiony, jež jsou vhodné pro filmaře. Zvou k sobě filmové štáby a to pak má určitý dopad na ten region, a to jsou aktivity, které by měly být dále podporovány. To je takzvaná ta inteligentní specializace a to rozhodně dává smysl a stojí za to. E, k tomu makro, k těm makroregionům. Já bych to řekl skoro naopak. Územní spolupráce v tom cíli nebo pilíři číslo 3 by neměla být pouze podržena, ale kdyby um, šlo o mě, tak dokonce i dále vyvinuta, ale tady máme 2,5 celkového rozpočtu na celé období, to je něco přes 8 miliard euro. A já v současné době nemohu říci, jak to vypadá v kontextu celkového rozpočtu komunitárního, tak vám nemohu dát žádné podrobnosti, tedy pokud bychom dokonce i zvýšili Um, tu proporci a i kdyby se to povařilo, tak to ne, stačí k tomu, abychom plošně dokázali ufinancovat všechny programy územní spolupráce. Tady platí, jako to bylo v minulosti, že se těch prostředků má využít k tomu, uh, podpořit, aby státy sami takovéto projekty vůbec prováděly ale jelikož už máme nesčetný počet projektů eh, územní spolupráce, počínaje bilaterálními eh, mezi sousedními zeměmi až eh, k makroregionálním strategiím. Tam se musí postupovat tak, že u plánování těch programů jednotlivé regiony už zohlední daný stav věci a část vlastního rozpočtu v rámci svých operativních programů věnují právě tomuto druhu spolupráce a dají k dispozici buď už stávajícím programům, anebo těm programům, s nimiž se v nejbližší době počítá. Tak my na to nahlížíme a právě u i makroregionálních strategií, tam jim to opakujeme, že tam žádné peníze neexistují pro stoprocentní využití toho programu, že se to musí spíše brát tak, že určité peníze mají na pomoci něčemu nebo pomoci lepšímu využití. Už má mnoho regionů právě tu přeshraniční spolupráci a v tom operativním plánování by každý region už měl zohlednit, že i to spadá do jeho činnosti a sám si v rozpočtu určité prostředky vyhradit na tento cíl. Thank you, dear colleagues. Děkuji, vážení kolegové. Teď berte vážně, co řeknu. Nežádám o to vždy, ale máme teď 13 žádostí o slovo. Pokud chcete každý z vás slyšet odpověď pana komisaře, ano, pane komisaři, ale můžete dostat jenom minutu na otázku a dáme panu komisaři dvě minuty na odpověď. Jinak se to nedá udělat. Nebo ten seznam zůstane z poloviny nevyčerpaný. Doufám, že vy půjdete příkladem. Pane komisaři, děkuji za to, co jste nám dosud řekl. V Evropské komisi a v parlamentu se neustále debatuje financování toho infrastrukturálního balíčku. My máme právě nový balíček těch evropských projektů. Ten přístup je trochu nový ve srovnání s minulostí a probíhají rovněž diskuse o novém způsobu jak to ufinancovat. Jsou tací, kteří hovoří o novém nástroji, který by byl specificky věnován právě financování tohoto balíčku, ale jsou i země, které upřednostňují stávající systém toho, jak by to mělo zůstat eh, v tom rozpočtu v rámci soudržnosti. Já eh, musím říci, že my jsme pro stávající systém a chtěla bych slyšet váš názor. Já jsem z Polska. Děkuji. Karen Kadenbach. Karen Kadenbach. Im ganz kurz äh, Jenom tak krátce, totiž to už možná vlastně jenom taková podotázka něčeho, na co se tady ptali, totiž eh, ta kreativní eh, kulturní hospodářství. Bude se to specificky týkat i Dunaj, po Dunají a budou tam i e, konkrétně vyhrazené finanční prostředky na Dunajskou oblast? Děkuji, Herman Winkler. Děkuji, Herman Winkler. Tři krátké otázky. Za prvé, e, komise hovoří k, v té páté zprávě o soutržnosti o dvou, třech projektách pro už rozvinuté státy, které by měly být eh, dohodnuty vzájemně. Eh, a mně připadá správné, že se to vždy musí ladit s Evropou 2020, ale mě by zajímalo, mají si regiony ještě sami stanovovat ty priority, ale pokud je to tak, bude se zohledňovat demografické hledisko, nebo se to spíš eh, se zhora dá takové krátký seznam, se kterých si mohou volit. Druhá otázka se týká právní jistoty. Do budoucna se musíme postarat o to, aby pro celé rozpočtové období eh, byla zajištěna kontinuita správních struktur a právní jistota u těch nařízení. Totiž to jsou inovativní nástroje financování a právě reformní určité úsilí a říkáte, že v něm bude pokračovat najednou v určité v naší rozpočtové eh, periodě máme E, konec určitého období, tam to vede k právní nejistotě a to bychom měli změnit, kde chceme-li právní jistotu. Petr Jako poslední Petr Lohan. Děkuji. Já bych spíše hovořil o těch vzdálených regionech, které už jsou vlastně na hranicích e, Evropské unie. Víme všichni, že to jsou často chudé regiony, zejména ve východní Evropě. A tady by mě zajímalo, zda chcete mít zvláštní specifickou politiku z hlediska soudržnosti právě pro tyto regiony a jaké způsoby, jakou metodiku chce komise tam uplatnit nebo s jakou počítá, eh, aby tuto platformu podpořila. Ja zur ähm, polnischen Kollegin. Tady polské kolegyně. Ale možná tu odpověď dostane. Ono opravdu se o tom uvažuje všelijak, jakým způsobem můžeme těm požadavkům do budoucna vyhovět, zejména z hlediska infrastruktury. Ano, uvažuje se i o koncepci takových eh, eurobondů, projektových eh, obligací, které by měly financovat velké infrastrukturní projekty, které by pak byly i garantovány, ale já mohu pouze říci nic proti tomu, pokud to bude i připraveno dobře z právního hlediska. Tedy to by mohlo mít takové posílené, posílené účinky vždy jde jednak o financování, ale zároveň jde i o to, aby ty projekty byly nastaveny tak, aby byly proveditelné. Já už jsem to říkal. Často se něco nezhroutí kvůli penězům, právě naopak. A tady s kolegou Karasem souhlasím, že musíme mít strategické koncepce, právě například eh, nějaké eh, modelové splity eh, a i to, když se snažíme například investovat do infrastruktury dopravní, tak nesmíme zapomínat na říční dopravu, na silniční dopravu, na železniční dopravu, jak to bude spolu ladit, jak lidé mohou přestoupit nebo náklady. Tedy Eh, nejde pouze o to, jak se něco v regionu pojedná. Tady to musí být efektivní i komplexně. Z hlediska poptávky, a to se týká vlastně celého sektoru eh, energetiky a zásobování energií, tady musíme mít trochu nové, lepší modely financování. Ono jedno druhé nevylučuje, jde právě o inteligentní propojení. Eh, ten to odvětví kreativní kultury, ale strategie Podunají. Tam vím, že se explicitně hovoří o čtyřech aktivitách a financování, tak jak už jsem řekl, to se musí nejdříve odsouhlasit, ale eh, jelikož už tam je mnoho projektů, se kterými se počítá, tam by to mělo být možné. Ono to z finančního hlediska už je situace dána, spíš jde o inteligentní využití ty dvě až tři priority, které mají být určeny. Já vám mohu pouze říci, když se podíváte na způsob aplikace těch regionálně politických aktivit, tak tam je vysoká míra až 90 eh, projektů, které automaticky lze přiřadit Evropě 2020, ale tam, kde ještě máme potenciál to vylepšit, tam jde o to, aby se ty prostředky soustředily spíše do menšího počtu lepších projektů. Tím můžeme lépe vidět ten dopad, ten efekt toho projektu a tím vlastně i ten občan lépe pochopí, jak se využívají unijní prostředky. Zatím můžeme spíše hovořit o takovém efektu zalévací konve a my chceme, aby to šlo spíš tou hadicí, ta voda ale kde a jakým způsobem to nastavíme, tak to si rozhodne sám region. Ten region si určí to, kde jsou ty prostředky nejvíce nutné a my musíme tlačit pouze na to, aby ta kvalita toho provádění, toho projektu byla stále lepší tak aby se dalo opravdu po sedmi letech přesně změřit, kolik jsme za ty investované peníze dostali, co se tam na těch výsledcích eh, projevuje. A proto si myslím, že můžeme regionům říci, nasazujte si ty peněžní prostředky tam nebo onde, podle toho, jak si to představujete, ale to, co my vám dáme, tak eh, chceme nemnohým regionům dát něco, co bude prokazatelné. Pak hovoříme o právní jistotě a stabilitě. O tom nemusí být ani řeč. Tady souhlasím, že je oblast, kde jsme se v mnohem poučili. Kde jsme se poučili i v tom, že někdo investoval prostředky které se přesně neshodovaly s naší představou a tam jsme dokonce už museli usuzovat, jak s tím nakládat dokonce předtím, než doběhlo určité finanční finan, mm, období. A nyní už jsme si v komisi nenazval bych to, že jsme se úplně sjednotili, ale v rámci ECOFINu už máme společný postup, kde se říká, kdo je kompetentní k tomu, že zasáhne. Samozřejmě sdílená zpráva znamená, že eh, máme určité věci, které spadají do oblasti vícero osob. Rovněž máme finanční poradce, ale všechno se musí držet evropských standardů, všechno musí mít evropský rámec, ale samozřejmě v jeho, eh, eh, v jeho rozsahu si mohou volit a tak toto bude i v budoucnu. Vzdálené regiony. To už kolega File o tom hovořil včera Tady samozřejmě máme dva různé programy, a které by případně mohly i vést k obtížím při provádění. To je oblast, které se nezbavíme. Ale my se snažíme, nakolik to bude možné, nějak těch obtíží neustále ubírat tak, aby ta implementace u těch vzdálených regionů na okraji vlastně Evropské unie, aby na hranicích se státy, jež nejsou členy Unie, aby se tam situace nějakým způsobem zjednodušila, zlehčila, protože to je samozřejmě v zájmu Unie, aby právě ty vztahy se sousedními zeměmi podporovala. Děkuji, Cornelia Ernst. Tak jestli chceš, tak to tak snad. Děkuji. Je opravdu vynikající, že se tady můžeme vyměňovat názory. Já mám dvě otázky. Za prvé, jde o otázku spolufinancování. Je jasné, že spolufinancování by se mělo stát podstatným prvkem. Je to důležité. Ale vy říkáte, že je potřeba ověřit, jaké budou sazby, jaké budou poměry spolufinancování. Je také nutné tyto věci odstupňovat. Chtěla bych o tom vědět něco víc, jak to bylo myšleno. A za druhé, máme tady ty fondy, to je skutečně velice zajímavý nástroj financování. V Německu už se to využívá velice úspěšně. A mě by zajímalo, jak tyto revolvingové fondy vlastně fungují. A v této souvislosti chce znát objem a rozsah finančních nástrojů. Můžete nám podrobněji vysvětlit, jak je to myšleno? Děkuji, Elizabeth Schroeter. Yeah. Děkuji, pane komisaři. Nejdříve bych ráda poděkovala za skvělý výklad a velice konkrétní představu, se kterou jste přišel, takže si můžeme vlastně přesně představit, kterým směrem se vše ubírá. Rovněž vám opravdu gratuluji k včerejšímu sdělení. Po 15 letech jste prvním komisařem, který má tu odvahu přijít se sdělením o udržitelnosti politiky soudržnosti a kterému se to povedlo. Mě by zajímalo, zda tedy se toto sdělení dostane do e, nařízení, zda e, se tam ty prvky objeví a budou tam ty obligatorní priority, jakým způsobem se e, členské státy budou přivádět k tomu, aby to realizovali. A pak ještě využívání finančních prostředků, tak když chci zdůraznit, že by komise se neměla vzdát eh, projektu té výkonnostní rezervy. Tady rozhodně by to mělo zůstat. To je vlastně jediný nástroj, který může obohatit kvalitu těch projektů. Thank you, Jan Albrecht. Yes, uh, to... Ano, pane komisaře, já mám dvě otázky. První je spíše politické povahy. přestala už tendence zařadit politiku soudržnosti prostě do inkluzivního růstu ve strategii 2020? A nebo můžeme usuzovat na základě programu Fóra soudržnosti, že to bude jinak, protože tam se to má týkat tří dimenzí, má to být udržitelné, inteligentní a tak dále. A já si myslím, že to je správně. Takže přestala už ta tendence zařadit prostě soudržnost do inkluzivního růstu, a to je všechno. Já myslím, že to je velká chyba. A druhá otázka se týká agendy, programu. Slyšeli jsme, že bude několik nařízení, ale jaké máte záměry? Kdy bude podle vás nejlepší dát na stůl návrhy těchto nařízení? aby se o tom debatovalo i v parlamentu. Myslíte si, že bude lepší, když nejdřív přijdou finanční návrhy komise a pak teprve návrh nařízení? A nebo souběžně? zároveň ty návrhy na řízení. Já jsem se včera ptal maďarského předsednictví, samozřejmě, jde také o vliv rozhodnutí o délce období těch finančních vyhlídek. Pokud budeme mít například pět let, bude se muset měnit celá politika. Takže jistě je to i politické rozhodnutí a to zatím nebylo přijato. Takže já se ptám, jak to bude s programem? Co navrhujete jako nejlepší řešení? Děkuji. Děkuji, Michal Tora. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, moje otázka směřuje podobným směrem. Už jsme hovořili o tom, že se bude určité prostředky vyhrazovat pro určitý cíl, nyní o kondicionalitě. Mně by připadalo špatné, abychom opravdu viděli regionální politiku pouze pod heslem toho inkluzivního růstu. Rozhodně ta inteligentní a trvale udržitelný aspekt, to jsou aspekty, které musíme v regionech sledovat. Proto mně to připadá velice rozumné a tady by mě zajímalo vaše mínění k konkrétní otázce komise. Vidíte tady možnost, že bychom i e, ten globalizační fond integrovali? protože my se máme přizpůsobovat globalizaci, ale budeme-li pokračovat neustále dále, tak bychom vlastně měli mít i ten fond přizpůsobení demografickým změnám a jiným eh, klimatickým změnám. Já bych si to představila jinak. Přece celý svět se neustále mění technologicky, sociálně, um, um, z hlediska životního prostředí, to by vše mělo mít územní aspekt a mě by zajímalo, jakým způsobem to hodnotíte vy. A jako poslední pan Angelis tomto kole? Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Velmi stručně. Tři otázky. Za prvé, aby se podpořila produktivní investice. Podle mě produktivní investice jsou ty, které jsou určeny na rozvoj a na podporu zaměstnanosti. Podle mě je nutno určit si několik priorit za prvé, musíme tedy pochopit, jaká kritéria budou použita při uplatňování kritérií a sankcí, pobídek a sankcí. Za druhé, já si myslím, že máme příliš mnoho nařízení, zbytečně mnoho nařízení. Jaká opatření bychom měli přijmout, aby se procesy vydávání výdajů zjednodušily, urychlily? A třetí otázka, jaké nástroje použijeme k tomu, aby se zaručilo lepší využívání strukturálních fondů. Děkuji. Eh, zum Komplex Tedy komplexní spolufinancování, to byla ta první otázka. Možná si vzpomínáte, u těch eh, konvergenčních regionů máme v současné době eh, spolufinancování 15 původně spočítal z 25%, to je určitě jedna z věcí, o které se musíme znovu bavit. Další věc, dnes máme regiony typu phasing out a phasing in a tam máme rozdíl až z 75 k 15% spolufinancování, takže u těch přechodních regionů, pokud se to tam dá aplikovat, tam by bylo rozumné možná mít stejný stupeň spolufinancování, ale myslím si, že bychom neměli eh, klesat pod 50%, protože alespoň polovina projektu nebo regionálního financování by měla být dána právě z evropských zdrojů. Dokážu si představit, že z důvodu eh, toho vytváření stimulů u určitých nástrojů právě u těch revolvingových fondů mohli počítat s nižším spolufinancováním nebo stupněm spolufinancování, ale to se ještě musí in extenso probrat ale tak, jak už říkám, celkově ta architektura spíše je v pořádku. Sem tam se musí ještě něco um, doladit. Revolvingové fondy, tam máme podíl v rozpočtu 3%, tak se s tím počítá, eh, tedy kolem 10 miliard a vycházím z toho, že na konci toho období větší část těchto prostředků bude opravdu vyčerpána. A v absolutních číslech je naším cílem tuto částku ještě z čtyřnásobit, tedy eh, hovoříme-li eh, zhruba o těchto eh, čístech, samozřejmě nejdříve se to musí nějak tržně přeložit a ne všechny projekty právě naopak u regionální projektiky ne všechny projekty se k tomu hodí. E, existuje mnoho projektů, kde je právě jiný prvek dominující. E, a nesmíme zapomínat například tvorba univerzit e, nebo univerzita, školství chtějí investovat, tam určitě nebude možné sahat k revolvingu. I když já jsem pro eh, to, aby studenti přispívali na studium rozhodně, tam ty fondy by nebyly vhodné, proto se musíme rovněž eh, bavit o případných eh, dalších peněžních příspěvcích, ale spíš například podporujeme-li malé střední podniky. Tam si to dokážu představit velice dobře. Právě tyto moderní eh, finanční nástroje. Tam můžeme získat ten násobný efekt, ale určitě ne u všech projektů. Udržitelnost. Tady děkuji za tento velice pozitivní podnět. Tady otevře řeknu, ano, samozřejmě pro mě nebylo obtížné prosadit to sdělení. Já vlastně s tou minulostí nemám žádný vztah, ale mám pocit, že i to ovzduší celkově je mnohem více nakloněno takovému sdělení. Je to tematicky opravdu průřezová priorita a princip té trvalé udržitelnosti nyní že by se měl nějakým způsobem projevit a rovněž, že by měl být vyjednávací mandát eh, pro eh, každou zemi, to se ještě v komisi snažíme prosadit, aby tam to bylo do toho zabudováno. Nyní je ta správná doba a tam bychom měli mít až 4 eh, miliardy pro tento projekt k dispozici. A jako princip tady trochu váhám, jestli bych měl použít slovo obligatorní. Ono je to kvázi obligatorní. A ta performance reserve, tedy výkonnostní rezerva, tam je naším cílem ji udržet, ale jak už jsem řekl, i tady v parlamentu se o tom široce debatuje a tady bohužel určité členské státy jsou ostře proti tomu. Pak je tady takové odstíněné spektrum států, které říkají ano, ale my si chceme ty peníze rozdělovat. Ne na celé evropské úrovni, že by to někdo rozděloval, ale rozdávat to někomu podle výkonu, podle toho, jaký pokrok učinil, to je právě něco, co stále ještě vyvolává obrovské diskuse a my s tím počítáme i do budoucna. Pokud tedy bych měl odpovědět parlamentu, tady se mě hovoří trochu lehčeji, ale určitě se nedivíte, že tady mají členské státy nejsilnější výhrady. K tématu té, toho inkluzivního růstu. Tady to nemáme ještě všechno za sebou, ale pracujeme na tom. Ano, registrujeme všichni, jak eh, probíhalo fórum pro soudržnost, jak tam byly nastaveny ty cíle. Pokud bychom chtěli ve všech regionech eh, počítat s tím, tak tam nebudeme všude vstupovat eh, pouze s jedním aspektem. Tam musíme mít všechny aspekty k dispozici, například růst, tedy musí to být opravdu eh, inkluzivní, ale i inteligentní. Potřebujeme politický, takový celokomunitární eh, motiv, stimul a já ještě v komisi o tom povedu jednání tak, aby i parlament mohl k tomu něco říci. Naše představa spočívá v tom, že pár týdnů po předložení finančního návrhu přijdeme s návrhem našeho nařízení, takže to by mělo být v polovině července. To už by na konci eh, června měl být, od konce června tedy měl být k dispozici ten finanční rámec. Nevím, zda to bude 5 plus 5 nebo 7, ale 7 by mě připadalo jako absolutní minimum pro naši politiku nebo pro adekvátní časový rámec. Rovněž si myslím, že by to celou věc zjednodušilo, kdybychom řekli sedm a ne pět plus pět, ale pak by vznikla velká debata, co znamená to plus, ale k tomu vám nemohu zatím víc říci, pouze vlastní stanovisko a já v diskusích příslušným způsobem budu zastávat právě tuto pozici. Ještě k té další otázce. Všichni si přejeme, aby bylo méně těch eh, for. Zároveň ale neustále voláme po určitém fóru, takže tady jsme určitým způsobem rozpolceni. Každý má svou zahrádku a tu chce prosadit. Musíme být flexibilní. Bavíme se tady, já to mohu i otevřeně říct, i v komisi hovoříme neustále o tom, že na jedné straně je velice smysluplné, mít o dlouhodobé představě, například sedmileté programy. Spolehlivost, stabilita, eh, propočítatelnost, ano. Ale zároveň tam musí být ten manévrovací prostor, abychom mohli jak mezinárodně, tak národně reagovat na to, co se bude v tom období vyvíjet. Tam přece může docházet k například požadavku po mezinárodní pomoci, změna e, situace politické či hospodářské. Nemůžeme počítat e, se vším, ale samozřejmě to východisko chceme mít dáno, i když já vám nemohu slíbit, jak to bude vypadat e, v tom fondu toho globálního přizpůsobení. Jenom vím, že kolega Ander pracuje na tom, jak sociální fondy komplexněji používat k tomu, aby například podporoval zaměstnanost, situaci na pracovních trzích a chránil i eh, své ty zaměstnance evropské proti určitým jiným vlivům. Děkuji, takže poslední kolo otázek. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Děkuji ještě jednou, že jste přišel k nám na tuto výměnu názoru. Velmi stručně. Chtěla jsem hovořit o venkově, ale nemáme na to čas. Jen jsem si všimla, že jste o venkově vůbec nemluvili v páté zprávě, takže o tom budeme mluvit někdy jindy, pane komisaři. Dnes dopoledne bych byla ráda, kdybyste nám řekl, jak se díváte na tu mezikategorii, na tu průběžnou kategorii protože to je téma, které působí rozkol v celé řadě politických frakcí. A mě by zajímalo, jak se na to díváte. Zde je cílem této kategorie to, že by se měly vyprázdnit některé cíle a převést tyto záležitosti do průběžných cílů, že naopak to není, ten záměr, že by se měla naopak posílit politika soudržnosti, aby byla ambicioznější a solidárnější. Takže by mě zajímalo, jak se díváte na tuto průběžnou kategorii. A další téma, které se velmi pravidelně vrací, ale teď bych vás poprosila, abyste mě opravdu jasně odpověděl. Jedná se o Erasmus eh, volených zástupců na místní úrovni. Řekněte mi, ano, budeme pokračovat, nebo ne, nebudeme pokračovat. Erasmus eh, místních zastupitelů je velmi důležitá záležitost. Tato výměna má vytvořit evropského ducha v rámci politiky soudržnosti a má za úkol také setřít určité hranice. A myslím se, že je to nezbytný postup. Já jsem to chtěla zahájit v rámci programu Interreg, abychom měli test abychom si to mohli ověřit, ale všimla jsem si, že v rozpočtu ta rezerva 2000 euro, která na to byla naplánována, už tam není. Takže můžeme v tom pokračovat nebo ne? Já jsem hledala pana Lamasura, nenašli jsme to tam. Řekněte mě ano, pokračujte, nebo ne, nepokračujte. Já si myslím, že je to nezbytné. Výměna nejlepších postupů je důležitá pro politiku soudržnosti a je to nezbytné proto, aby si naše volení zastupitelé uvědomili evropskou dimenzi. Máme ještě šest lidí na seznamu. Joachim Celer, prosím co nejstručněji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jediný dotaz, vážený pane komisaři. Potvrďte mi, prosím, zda mám pravdu obsahově, totiž 18. ledna sdělila komise k rozvoji evropské dimenze sportu pod heslem Regionální rozvoj a zaměstnanost, rozvoj zaměstnanosti. Cituji, možnosti evropských regionálních fondů v oblasti podpory eh, struktur pro pěstování sportu eh, jsou nástrojem rozvoje eh, venkova a regionu rovněž posílení evropských sociálních fondů, eh, rozvoj kompetencí a eh, zaměstnanost ve sportu. Já to velice vítám, ale je to tak, že ty investiční programy například obcí jsou na pět pětileté období rozpočítány, tedy, komuny, tedy obce musí s tím počítat. Máme operační programy od roku 2014 a tam samozřejmě by bylo dobré evropskými penězi sport eh, podpořit. Pokud odpovíte ano, že to půjde, tak mě to stálo za to tady dnes ráno přijít a to mě stačí. Obrigado, senhor Presidente, senhor Comissário. Eh, Sem pretenderia que nós temos na Europa quatro grandes... Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Pane komisaři, v Evropě máme čtyři velké záležitosti. Krize veřejných financí, rozpočtová kázeň, více hospodářského růstu a více zaměstnanosti a setření asymetrií a posílení pozice Evropy na mezinárodní scéně. Pro nás je důležitá politika soudržnosti, aby nám pomohla dosáhnout těchto cílů, především, aby se setřely regionální rozdíly a rozdíly v oblasti tvorby pracovních míst. Tváří v tvář těmto výzvám, to znamená krize veřejných financí a rozpočtová kázeň, je politika soudržnosti naprosto zásadní. Jak bychom mohli použít podmíněnost automatickým způsobem? Jak to použít na místní úrovni, když místní orgány nejsou příliš odpovědné za tyto ekonomické a finanční problémy? Dokonce mohou mít ekonomický a finanční rozvoj a vývoj, který je pozitivní, lepší než celkový vývoj členských států, abychom nevytvářeli nespravedlivou situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, za tento intenzivní a plodný dialog. Nebudu opakovat, co zde bylo řečeno, ale chci podpořit eh, úvahu o průběžných eh, kategoriích regionů. Myslím, že odpovíte mé kolegyni. Zajímalo by mě, jak se díváte na makroregiony. To je téma, které vyvolává velmi smíšené reakce mezi námi. Jaký vztah vidíte mezi makroregiony a nadnárodní vlnou nebo nadnárodní dimenzí politiky spolupráce mezi regiony? Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Dovolte mi hovořit rumunsky. Mám spíše technickou otázku. Komise i vy sám hovoříte o tom, že potřebujeme lepší legislativní úpravu, pokud jde o smluvní strany v regionální politice. Proč se na to ptám? Jakmile jsou zde subdodávky, znamená to, že projekty trvají déle a navíc se zde ještě podporuje korupce. Cena, kterou platíme v mé zemi, v Rumunsku, za kilometr dálnice je nejvyšší v celé Evropě. 83 milionů eur na kilometr dálnice. To je absolutní rekord. Co můžeme v této situaci udělat? Aby tyto evropské fondy byly využity pro čestnější projekty a pro větší počet projektů. Děkuji. Derek, the last question from Derek. A poslední otázka Derek Von. Yeah, uh, uh, thank you, chair. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Já myslím, že panu komisaři se v páté zprávě o soudržnosti podařilo dosáhnout hodně. Chci mu k tomu poblahopřát. Jistě budou ještě určité otázky, které se týkají některých detailů. A já jsem se ho chtěl zeptat na větší zaměření na městské oblasti. Já si myslím, že všichni chápeme, proč to chcete udělat. Městské oblasti jsou motorem ekonomiky. Nicméně Máte nějakou definici městských oblastí? Protože to bude opravdu obtížné. To je jedna oblast politiky, kde podle mě členské státy nebo regiony musí mít určitou flexibilitu, jak si sami vymezit městskou oblast. Jaký na to máte názor? Děkuji. Já tady vidím ještě kolegu de Angelise, kterému jsem neodpověděl. To jsem si napsal na další list. Ano, ono je hodně nařízení, ale zároveň máme i fondů vícero. Já nejsem schopen to tady za celou Unii nějak zodpovědět. V posledním programovém období pro regionální politiku paní Hübnerová tam se na tom samozřejmě podílela. Tam jsme příkladově pokročili ku předu a tam už jsme trochu snížili přece jen počet programů. V politice soudržnosti, v regionální politice ano z nás by si měli ostatní brát příklad. Každý musí přispět k tomu, aby se situace zlepšovala. Priority. Co se týče priorit, tady samozřejmě musíme říci, tady já se budu opakovat, máme mít několik málo priorit, zejména u těch regionů, jež jsou eh, soutěživé a v hospodářské soutěži se chtějí uplatnit, aby měli možnost volit. Naším cílem je, aby ty peníze, které budou nasazeny, byly nasazeny nějakým reprezentativním, soustředěným způsobem. Tak, aby sice si region mohl volit, to meníčko, že to tak nazvu, ale potom, aby volil rozvážně, aby to za něco stálo. Například ještě k těm nařízením tady neustále se kritizuje to, že se vše příliš svazuje a řídí. Já nemohu najednou říci, že je odstraníme. Já jako občan samozřejmě si přeji, aby nebylo vše takto hm, přesně svazováno, ale zároveň jsou i oblasti, které nejsou vůbec eh, legislativně podchyceny a pak vznikají ty mezery. A pak si někdo stěžuje, že něco vůbec nemá um, pokrytí nějakými předpisy nebo nařízením. Takže ještě jednou si musíme udělat takový přeskum, co lze škrtnout, co lze uvolnit, ale na druhé straně musíme žít s tím, že uh, nám někdo neřádným způsobem využívá um, to, že je něco neupraveno vůbec. Je tedy naším úkolem v regionální politice i v tom ohledu překonávat určité rozpory a snažit se zavádět nějaké celoevropské normy eh, v těch eh, zemích členských v regionech. Já už jsem to říkal i ve výboru Kokobu a tady prosím i regionální výbor o podporu. Řešení obtíží, které jsou v místě, nemůže spočívat v tom, že od nich budeme odcházet, že to prostě necháme. Naopak musíme směřovat právě tam a hovořit s těmi místními. Sice je to taková úporná, těžká cesta, ale přesně tím ten cíl naplníme. Pokud jsme si vědomi nějakých problémů, tak eh, Nemůžeme jenom si zůstat v Bruselu, ale samozřejmě i v Bruselu jsou problémy, takže tady to už neutečeme. A proto já si myslím naopak, že bych měl být všude tam a bavit se právě o těch tématech, které bolí nejvíce, tam, kde mohu něco změnit. A pak ta mezikategorie, ta e, přechodná kategorie, tam máme dva druhy regionu a tam máme právě e, ty spadají do té kategorie mezi 75 eh, eh, a 90, totiž region, který nikdy nespadne pod 75 a každý z těch regionů je finančně jinak eh, nějakým způsobem nahlížen. A proto je těžké tady počítat s úplně stejným zacházením. Můžeme vycházet z toho například, nějaký region má 80 HDP zda tedy se nikdy neocitl pod tou hranicí těch 75%. A životní standard je tam víceméně podobný. A tam v závorkách, to ještě byla první otázka pana kolegy Zebra, HDP je měřítkem momentálně samozřejmě nikomu z nás nevyhovuje ideálně. My pracujeme na tom, aby byly i jiné benchmarky jiné možnosti poměřit daný region a srovnat jej. Ale vracím se k tomu. Nějaký eh, region je vyjádřen eh, tím HDP, že je na určité úrovni. To není pouze akademická otázka, netýká se pouze eh, několika málo občanů. V Evropě máme 500 milionů občanů a z nich 30 milionů k dnešnímu dni právě obývá ty regiony v té fázi phasing out a dalších 30 milionů bydlí v regionech, které mají právě 75 až 90 a ty už finančně nejsou zohledňovány až tak. A to není málo. To je celkem vzato 60 milionů, to je 12 evropských občanů. Tedy proto si myslím, že je legitimní to nestrácet ze zřetele. A doufám, že ty země, které ještě stále. Eh, váhají, tady já to jasně řeknu, a který se to právě týká, by měli se tomuto návrhu postavit pozitivně. Cílově nám by mělo jít o to, abychom likvidovali rozdíly a musíme stupňovitě podle míry eh, té výzvy investovat ty prostředky. A druhý aspekt, ten spočívá v tom, že máme různé eh, návrhy a kritiky, které jsme si vzali k srdci. A náš návrh, protinávrh, bude spočívat v tom, že ty přechodné regiony v té přechodné fázi z finančního hlediska v tom sedmiletém období, že se vůči ním bude postupovat stejně. Tedy u phasing out na začátku bude k dispozici více a pak budou, bude to takové měkké přistání. To bude jemně ubývat. A představujeme si, že se to rozdělí rok od roku, ale tam by mělo být vždy stejně na začátku by tedy zase mělo být méně a na konci více. To zase bude u těch phasing in regionu. A vždy se to sečte tak, aby to v těch sedmi letech bylo to tež. A teď k tomu, k otázce na ten Erasmus u volených eh, zastupitelů. To mě udivuje, že se tam s tím nepočítá. To si ještě můžeme vyjasnit tam určitě docházel, došlo k nedorozumění. V zásadě lze říci, že se tím zabýváme. Tady mám i velké díky, směřují eh, k výboru regionu. My spolupracujeme i s akademiemi, kde se zabýváme otázkou dalšího vzdělávání a to můžeme rozbudovat do takového eh, místního eh, programu Erasmus s výměnou. I tady platí krok po kroku sport. Otázka týkají se sportu a já sportovně odpovím. Ano, mělo by se počítat se sportem, to samozřejmě záleží na té které zemi, která e, to, zda to tedy ta země chce mít v programu nebo ne. Nyní například máme dobré zkušenosti v tom e, specifickém programu pro Severní Irsko, kde konkrétně jsme přispěli k tomu zmírnění e, společenských konfliktů právě investicemi do sportu kolega Alves, pokud jsem vás správně pochopil, tam jde o úpravu N plus 2. Je to tak? Jinak bych prosil aplicar a condicionalidade às transferências dos fundos estruturais. Ne, pane komisaři, já hovořím o převodu strukturálních fondů do regionu. To může vést také k poškození těchto regionů. Ano, kondicionalita by samozřejmě měla eh, mít místo při uplatňování eh, fondů, ale to se musí dohodnout s tím, kterým regionem, které podmínky si určí ne, které podmínky musí ten daný region splnit, aby opravdu mohl zrychleně něco implementovat. To byl právě jeden z největších deficitů, který se snažíme napravit. Územní spolupráce. Ta má být posílena, a ještě jednou se nám objevují makroregiony. Tady se nepočítá s nějakými specifickými finančními prostředky. Celý smysl makroregionu spočívá v tom, že by tam měla být koordinovaná spolupráce a ta koordinovaná spolupráce v konečném důsledku povede k tomu, že prostředky, které jsou k dispozici, budou využívat optimálněji a lépe. Um, ta takzvaná městská území, městské regiony. Tady otázka. Naše představa směřuje k tomu, a o tom jsme se tady už bavili, nezřizovat nový eh, fond, ale spíše v rámci stávajících fondů počítat s určitými rozpočtovými položkami, například procentně to určíme, to se ještě musí probrat a to bude právě k dispozici městům. A za druhé, samozřejmě spočívá to i v tom, jak si to učí členské státy. Co považuje ten či onen stát za městskou oblast. Jsou například státy, kde město má pár set občanů a už je to velké město. A pak jsou státy, kde jsou i milionová města. A tady musíme mít nějakým smysluplným způsobem to vše odstupňováno aby členské státy s tím mohly pracovat, ale podpora velkoměstských oblastí nebo městských oblastí bude určitě nutná. Samozřejmě nikoli na úkor venkova. Ale tady si myslím, že venkov opravdu je um, dobře um, nějakým způsobem pokryt i jinými fondy. Děkuji, děkuji za konstruktivní diskusi. Um, já bych ráda panu komisaři mnohokrát poděkovala za tuto otevřenou a dlouhou výměnu názorů. Skutečně vítáme skutečnost, že vašeho generálního ředitele přinutíte k tomu, aby v únoru přišel, abychom mohli pokračovat v diskuzi. On se usmívá, já doufám, že opravdu přijde. Protože my si myslících budeme potřebovat hodně přímého kontaktu a výměn názoru, abychom věděli, kam směřujete a abychom se také mohli vyjádřit, abychom to všechno probrali tady ve sněmovně, abychom byli připraveni na to, že až ta nařízení přijde, budeme postupovat velmi rychle. Takže mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Kolegové, přišel čas hlasovat. Bude to dlouhé, nebude to snadné, takže zaujměte místa a začneme hlasovat. Můžeme se nejdříve ověřit, zda fungují hlasovací karty, takže prosím, vložte karty do zařízení a uděláme si test. Takže testovací hlasování, zahajuje hlasování, hlasujte. We are closing the vote. Končím hlasování. Zatím zde ještě všichni nejsou, já nevím proč. Končím hlasování. So I understand that everybody's machine is working. Všechna zařízení fungují, Prosím o ticho, pokud možno. A začneme bodem číslo 13, to je návrh stanoviska Lamberta van Nistelrooye. Máme zde 12 kompromisů a myslím si, že většina lidí je s nimi spokojena. Můžeme tedy začít hned prvním kompromisem. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to jasně přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Je to přijato. Kdo se zdržel? Zapomněla jsem, ale je to stejně přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je to přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A teď úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že je to zamítnuto. Ověříme si to velmi rychle. Pozměňovací návrh 17 k úvodnímu ustanovení 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 23 proti 18 pro, takže je to zamítnuto. A teď eh, Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 18 odpadá, takže kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je to přijato. 27. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 28. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. U 29 máme oddělené hlasování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 39 pro, 1 proti, takže je to přijato. Děkuji. A nyní, drazí kolegové, přistoupíme k velmi obtížnému hlasování, takže vás prosím o pozornost a soustředění. Máme zde zprávu Konstance Krell o politických výzvách a rozpočtových prostředcích pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Můžeme začít? Vím. Konstance Krell chtěla na úvod říct si pár slov, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v skutku je tomu tak, že je to trochu obtížné. Já bych nejdříve chtěla poděkovat všem, kteří opravdu aktivně spolupracovali. Díky nim máme kvalitní stanovisko pro výbor Šure. Já jsem ke svému návrhu obdržela 103 pozměňovací návrhy a Měla jsem v podstatě pouze 1,5 půl týdne, abych to projednala právě s, jednak s stínovým zpravodají a předkladateli, protože anglický překlad přišel pozdě. Ale nemůžeme to posunout ani to, že zpráva pana Garigy ve výboru Šure byla kdy byla a proto srdečné díky všem, kteří se příslušným způsobem na tom podíleli. Když jsem, kdybych převzala všech 103 pozměňující návrhu, tak by z toho vnikla velká bychle a nikdo by vlastně výslednému textu vůbec nerozuměl. Proto i v těch kompromisních návrzích, které jsem se stínovými zpravodaji vypracovala, tam ozřejmuji ten cíl, totiž um, nějakým způsobem orodovat u výboru Šure aby ta politika soudržnosti měla k dispozici přiměřené rozpočtové prostředky. Proto na tom či onom místě nedošlo nutně vždy k takové epické šíři, a ten návrh tam nemá vždy ty podrobnosti. Prostě bude jinde příslušný čas a místo, aby se to vše doladilo do podrobností. Dám vám příklad. Například hovoříme-li v pátém odstavci o prioritách. To má být takový signál, že se o tom chceme bavit, že jsme připraveni přistoupit i k určitým změnám nechceme být tvrdohlaví, chceme pokračovat v té um, aktivitě v zájmu přizpůsobování kohezní politiky, ale nemusí se zatím rozhodovat definitivně, zda to bude diverzita, kultura, sport nebo ještě něco jiného, co chceme podpořit. Tady musí být takové ty hlavní linie nadčrtnuty a o všem ostatním se můžeme bavit později. Proto u těch všech eh, pozměňovacích návrhů právě máme často právě kompromisní návrhy. Ale v tom stanovisku došlo i k zcela výrazným rozdílným názorům a ke střetům. To se projevuje zejména u dvou témat. Za prvé, otázka, zda budeme mít ty přechodné právní úpravy, nebo tam ty eh, přechodné cíle, nebo tam pod, zda potřebujeme například nový cíl 3. To bylo jádrem té diskuse. A já si myslím, že z hlediska výboru Šure to vůbec není nutné aby oni věděli, která právní úprava pro který region platí. Jenom musí vědět, že vůbec existují regiony, které v té přechodné fázi jsou a že se to musí nějak upravit ale vše ostatní, jak přesně by to mělo vypadat, na jaké úrovni, jakým způsobem se zajistí rovné zacházení, jak se to vše naorganizuje, to zatím vůbec není nutné, aby tady v tom dokumentu bylo rozhodnuto. Tady já sama si myslím, že potřebujeme mnohem více času, aby se to ještě v našem výboru přesně probralo a dohodlo. Proto já bych opravdu se přimlouvala za to, Hlasujte pro kompromisní návrhy. E, ušetřme si nyní ty střety. Později se pustíme do debaty a ještě i komisi a radu do ní zatáhneme. Za druhé, takové rozdílné pojetí řešení. Otázka u těch neutracených peněz, u těch prostředků, jež nebyly využity. Možná to ne všichni chápou jasně. Když hovoříme 2 plus 3, tak v mnohých členských státech na konci roku, když se to sečte, to jsou stovky milionů eur, které jim přebývají. Miliardy. Obvykle tyto peníze jsou vraceny národním rozpočtům členských států. A my nemáme vůbec možnost nějakým způsobem si říci, ano, tyto nevyužité prostředky využijeme jiným způsobem. A nyní tady máme návrhy právě v těch pozměňovacích návrzích, že se řekne, ne, dostane to při nejmenším stejný region, nebo při nejmenším stejný typ činnosti, nebo se to řekne, že se to nebude využívat. I zde, prosím, jděte cestou našeho kompromisu a řekneme, alespoň ty nevyužité prostředky dejme zpět do toho fondu, do toho rozpočtu soutržnosti a rozhodneme později, jakým způsobem se využijí. Jasné je, že nikdo z nás nechce, aby je dostali státy zpátky, protože to je vždy um, to jádro. E, totiž máme tady parlament a e, komisi na jedné straně a rada Ministři financí členských států samozřejmě oni si ty penízky rádi zase vezmou k sobě. My chceme být jednotní v tom, že ty peníze využijeme v našem rozpočtu. Oni nám patří, měli bychom mít právo je přerozdělit, ale vyhrajme nejdříve tuto bitvu a pak zahajme další um, střed názorový a dohodněme ty um, další podrobnosti. Tedy zatím hlasujte pro kompromis. Já chápu, že ne vždy jsme převzali tu, kterou formulaci, které dáváte přednost, ale snažíme se tam postihnout ten samotný smysl v tom kompromisním návrhu. Tedy prosím kolegy o pochopení, tak, aby se nám co nejlépe hlasovalo, abychom to ještě zjednodušili, Tady e, mám výslovně ještě ústní pozměňovací návrh a ještě v objasnění toho posledního odstavce 19, tam je pouze takový vysvětlovací pozměňovací návrh, který se týkal spíš překladu. Tam byly e, takové určité potíže, ale to samozřejmě se dá vyjasnit později. Mám ještě takový další e, poukaz. Tady nemám v úmyslu měnit smlouvu. A jedna věc je absolutně jasná. Kdykoliv za jakýkoliv okolnosti bude to vše platit, tak samozřejmě tam bude rozvoj těch periferních oblastí. To bude vždy v rámci e, Fondu soudržnosti platit. Mně ani nepřipadá nutné to tady vyslovně říkat, protože to se rozumí samo sebou a v tom stanovisku to je. Tedy tady bych byla vděčna, aby opravdu takový um, nový ústní pozměňovací návrh zde přednášen nebyl, jinak eh, přeji všem hodně štěstí. Děkuji, nikdy jsem vás neslyšela mluvit tak dlouho, Konstance. To něco určitě znamená. Lambert, doufám, že budete hovořit kratší dobu. Special... Eh, Nebudu mluvit tak dlouho, toto je specifická zpráva ve velice výjimečném okamžiku. Takže možná je třeba něco říct. Ne každý výbor připravil zprávu, plnohodnotnou zprávu pro výbor Šure. Pokud vím, tak spousta výborů napsala jenom dopis. Nicméně my jsme měli úplnou rozpravu a bylo to nutné. A teď máme plnohodnotné stanovisko a můžeme to, dejme tomu, do 10. února předat výboru Šure. A tam proběhne další debata. Musíme říct ty věci, na kterých jsme se dohodli. Musíme to předat dál. A je na to teď správný okamžik. To, co říkala Konstanca Krell, zpravodajka k některým z těch věcí, které jsme úplně nevyjasnili, já mám stejný pocit jako zpravodaj, že například u těch přechodných pravidel, nebo u té kategorie, přechodné kategorie, jsme dnes dopoledne dostali určité informace, nové informace od pana komisaře. A měli bychom najít způsob přes nás, náš sekretariát a přes předsedkyně, abychom to znovu zařadili na pořad jednání. Ta debata samozřejmě nemůže probíhat pořád dál, dejme tomu prostřednictvím zprávy pana Pípera o soudržnosti. Tam to možná proběhne, ale opravdu je nutné, opravdu si přejeme dál o těch věcech mluvit a dál to vyjasnit. Ale v této chvíli ELS podporuje všechny kompromisy. ELS podporuje všechny kompromisy, přičemž si důrazně přejeme, abychom to ještě dál ujasnili. Ale v této chvíli to můžeme podpořit. E Which is too much one more for each group. Uh, the machine should tell us. Uh, uh, there is some problem. Máme nějaký problém s počtem osob, které by měly hlasovat. I u socialistů údajně. Zatím ne u zelených, ale, ale zařízení nám to řekne. Jenom si toho buďte vědomi, možná budou nutné určité opravy. Dobře, takže přejdeme k hlasování. Já to vezmu mnohem pomalej než obvykle, protože jsem to právě dostala. A lot. Uh, as as So can we start... Takže můžeme začít hlasovat. Kompromis jedna. Kolegové, kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednoznačně přijato. Teď kompromis dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 8 a je tady ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže budeme hlasovat o osmičce v pozměněné verzi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 11. Tam je také ústní pozměňovací návrh, který žádal autor. Žádala autorka, pardon, je někdo proti? Ano takže o tom hlasovat nemůžeme, o tom ústním pozměňovacím návrhu, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11 bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12, kdo je pro? 12. Ano, omlouvám se. Přerušujeme na chvíli hlasování. Já jsem neviděl ten ústní pozměňovací návrh k jedenáctce. Ústní pozměňovací návrh, alespoň jak jste říkala, nebyl přijat. Je to pravda? Nebyl přijat. Kdo byl proti? Konstanca. Dobře, já jsem to neviděl. Nemusíme to prověřovat. Je to jasné. Děkuji. Takže přejdeme na dvanáctku. Kdo je pro? Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že to bylo jasně přijato, ale kolegové říkali, že to jasné není, takže to prověříme. Dvanáctka. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 23 pro, 17 proti, takže přijato. Teď návrh 13. Kdo je pro? Proti? Opět musíme to prověřit. Návrh 13. Hlasujeme. The vote is Hlasování je uzavřeno. 24 pro, 16 proti, takže je to přijato. A teď kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přecházíme na druhou část pozměňovacího návrhu 14. Druhá část čtrnáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednoznačně zamítnuto. Teď přecházíme na kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není kompromis 5. Kdo je pro? Ano, dobře, takže omlouvám se. Paní předsedkyně, já zde mám ústní pozměňovací návrh k tomuto kompromisnímu návrhu, pokud dovolíte. Regiony, které mají neustále problémy, nebo tedy přírodní problémy, tak v něco v tom smyslu. Já bych byl rád, kdyby mezi tyto regiony byly zahrnuty také nejvzdálenější regiony, které v textu obsaženy nejsou. Vy máte otázku, vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže nemůžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Takže bohužel hlasujeme o kompromisu 5 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přecházíme na návrh 43. 43, kdo je pro? Proti? Není to jasné. Musíme to prověřit. 43. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 26 pro, 15 proti, takže přijato. Teď návrh 46. Kdo je pro? 46. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato. A teď přecházíme na kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 62, dvě části. První část. Návrh 62, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Vypadá to, že to bylo zamítnuto, ale prověříme to. Prověříme druhou část. Dva šedesátky. Prověříme. Hlasujeme. Můžeme uzavřít hlasování. 26 proti, 15 pro. Takže to bylo zamítnuto. A teď kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přecházíme na 72. Návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, návrhu 73? Nikdo. Takže hlasujeme o 73 v pozměněné podobě pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11, ano, kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Teď návrh 53. Máme tady oddělené hlasování a budeme hlasovat pouze o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď třetí část. Kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit, takže prověříme třetí část návrhu 53. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 22 je pro, 17 proti, přijato. A teď 75. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není mi to jasné, takže kompromis 12 prověříme elektronicky. Kolegové, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Máme 21 proti, 18 pro, 2 se zdrželi. Takže zamítnuto. Zamítli jsme kompromis 12. Takže teď musíme hlasovat o návrhu 78. Kolegové. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Ano, Konstanca Krell. Já myslím, že teď bychom měli dát ústní pozměňovací návrh, abychom to usnadnili. Já jsem chtěla vyškrtnout slova level of. Týká se to kompromisu 13? Ne, já se pletu, je to 14. Takže kompromis 13 bez ústních pozměňovacích návrhů. Zapomeňte na to, co právě řekla Konstanca. Hlasujeme o kompromisu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A teď kompromis 14. A tady máme dvakrát oddělené hlasování, ne? Aha, takže tady máte něco. Ano, teď je ten správný okamžik. Takže pozorně poslouchejte, protože tím se to změní, ten typ hlasování. Když se podíváte na ten kompromis, najdete tam slova level of co-financing. To chci vyškrtnout, To znamená, že to není taková sankce, že pokaždé, když že Bulharsko musí zaplatit jenom 15 v rámci spolufinancování, ještě bychom to měli projednat. To znamená, že vyškrtneme slova level off Autor pozměňovacího návrhu s tím souhlasil, pan Kadek, a proto doufám, že bude souhlasit i s tímto ústním pozměňovacím návrhem. To by věci usnadnilo, protože pak nebude nutné abychom to rozdělili na tři části. Bude stačit, když to rozdělíme na dvě části. Takže je jasné, že mluvíme jenom o spolufinancování, ale ne o úrovni spolufinancování. To je jediný rozdíl. Já myslím, že tím se nic nemění. Pořád z toho máme obavy. Takže hlasujeme. Hlasujeme o kompromisu 14, první část a o třetí části. A o druhé nebudeme hlasovat. Ano? Ano, Elizabeth Schroeter? To je jednoduché. Budeme hlasovat o kompromisu 14 bez rozdělení, ale s tím ústním pozměňovacím návrhem. To znamená, že hlasujeme jenom jedenkrát o kompromisu. Ano, Konstanca Kraut? Já se omlouvám, bohužel zelení nejsou jedinou frakcí, která se ucházela o oddělené hlasování. Já bych tedy byla vděčná, kdyby e CR stáhla e, žádost o split vote. Jinak bychom museli třetí, o třetí části hlasovat zvlášť, pokud by k tomu nedošlo. Já myslím, že bude jistější, když zůstaneme u odděleného hlasování. Dobře, takže hlasujeme. První a třetí část. Takže Kolegové, kdo je pro první část kompromisu 14? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď hlasujeme o třetí části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď návrh 87. Kdo je pro? Proti? Prověříme návrh 87, není to jasné. Návrh 87, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 22 pro 22 proti, to znamená, že je to zamítnuto, ano? Někdo mi to vysvětlete. Ano, vidíme 22 pro, 22 proti, takže nemáme většinu pro, takže to znamená, že je to zamítnuto. Je to zamítnuto. Je mi líto, ale je to zamítnuto. Takže 88. Omlouvám se. Kompromis 15. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 90. Kdo je pro? 90 pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 91 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95 s ústním pozměňovacím návrhem. kde je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o 95 v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Teď u odstavce 19 bychom měli mít ústní pozměňovací návrh. Chcete něco říct? Konstanca Král chce něco říct. Totiž tento odstavec 19 je teda, byl tedy velice sporný v otázce překladu, takže já, abych to vyjasnila a zároveň beru v potaz, že 102 vlastně to vypadá tak. That cohesion policy, which is at the same time smart, sustainable and inclusive, plays a crucial role within the EU 2020 strategy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 Tak toto bylo dohodnuto se všemi stínovými zpravodaji i s předkladatelem. Myslím si, že to je takový smysluplný kompromis. Já myslím, že to je velice důležitý pozměňovací návrh. Takže se vyhneme riziku, že se dostaneme do pasti. Takže teď hlasujeme o čem? Odstavec 19 pozměněné podobě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď přecházíme ke konečnému závěrečnému hlasování, které bude elektronické. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno, teď už je uzavřeno. A máme 1,40 hlasů pro jeden proti jeden se zdržel, takže to není špatné. Eh? Takže teď, kolegové, přijde oslava, ale teď musíme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva Andreje Kovačeva, návrh stanoviska ke strategii EU pro začlenování Romů. A zahajujeme hlasování kompromisem číslo 1. Kdo je pro kompromis 1, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď návrh 11. S ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o návrhu 11 v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bohužel to musíme prověřit. Jedenáctka. Prověřujeme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A je to zamítnuto. 25 k 18, jeden se zdržel. Takže zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 13. Ne, to padá. Kompromis 3. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 27, kdo je pro? 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29. Tam byl ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o návrhu v pozměněné podobě 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 31. Návrh 31. Pro. Proti. Prověříme na třicítku. Hlasování je zahájeno. Můžeme hlasování uzavřít. 22 pro 18 proti přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, ne? 39? Kompromis 6. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 39. Pro? 39. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 40. To je to tež. Takže o tom nehlasujeme. Kompromis 7. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 44, 44, návrh 44. Padá. Takže to padá. Kristián říká, že to padá. Takže přecházíme na návrh 49. 49 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 50, o tom hlasujeme. Kdo je pro? 50. Proti? Zdrželi se? Přijato. A k 51. máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 51 v pozměněné podobě? Kdo je proti? 51 v pozměněné podobě. Kdo se zdržel? Nikdo. Ano, ale je to přijato. Jednoznačně. A teď hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A máme 39 pro, 40 zdrželi, 1 proti, takže blahopřejeme. Takže co uděláme teď? Teď, kolegové, ano, omlouvám se, Viktor chtěl něco říct, něco důležitého? Paní předsedkyně? Mohu jen vyjádřit politování nad tím, že někdy naše politická příslušnost může být v rozporu s našimi evropskými hodnotami, protože můj ústní pozměňovací návrh pouze vyjadřoval to, co Evropský parlament opakovaně uvedl, co Evropská komise nedávno uváděla. Vzpomínám si na to, co říkala Vivian Redingová. Už toho bylo dost. A z diskriminace se teď stává evropská hodnota. Já bych rád, kdyby mé prohlášení bylo v zápise. Přejdeme na bod číslo 6 na pořadu jednání a to je posouzení návrhu stanoviska, který připravil Salvatore Caronna k Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu. Kolegové, prosím vás. Ti z vás, kdo chtějí odejít, Nemáme teď přestávku. Pan Olbrecht a pan Olejníček, pokud si chcete povídat, tak prosím mimo sál. Salvatore Carona, máte slovo. Molto eh, brevemente perché... Děkuji. Velmi stručně, protože tato zpráva je v působnosti dopravního výboru. A především proto, že bych chtěl říct, že návrh komise se ubírá správným směrem, dává nový impuls cestovního ruchu. Cestovním ruchu. Cestovní ruch je důležitý nejen pro naše hospodářství, ale důležitě také přispívá k posílení image Evropy a její hodnoty ve světě. Proto mám za to, že návrh komise je dobrý a přesvědčivý základ, na kterém můžeme budovat novou strategii pro cestovní ruch pro příští roky. Evropská unie je dnes první světovou destinací. V roce 2008 jsme zaznamenali více než 370 milionů návštěvníků, což je téměř 40 ve světě. Údaje za první pololetí roku 2010 zaznamenávají další vzestup eh, ve srovnání s dalšími regiony, jako je třeba Asie. Došlo tam eh, ke znovu obnovení po určitém poklesu, který jsme zaznamenali v roce 2009. Pak zde máme země jako Brazílie, Čína, Rusko, to jsou také nové destinace. Musím ale všem říci, že cestovní ruch je oblast, která je schopna dosáhnout růstu a eh, zaměstnanosti. Cestovní ruch zaměstnává 5,5 pracovní síly a vytváří cestovní ruch více než 5 HDP Evropské unie. To je procento, které neustále roste. Cestovní ruch tedy přispívá rozhodným způsobem k rozvoji a ekonomické a sociální integraci v Evropě a především ve venkovských, horských, pobřežních, ostrovních a dalších vzdálených oblastech. Proto je nutno rozvinout evropskou politiku cestovního ruchu, která bude schopna zdůraznit specifika turistické nabídky jednotlivých členských států prostřednictvím stále větší integrace na evropské úrovni. V tomto kontextu je rozhodující role regionů a obcí. Musí být schopny hrát čím dál aktivnější roli a musí být plně zapojeny do vytváření nové politiky cestovního ruchu. Komise stanovila tento požadavek jako prioritní v definování strategické politiky ve prospěch rozvoje cestovního ruchu. Můžeme to shrnout dvěma slovy konkurenceschopnost a udržitelnost. V souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy evropská politika cestovního ruchu usiluje především o stimulaci konkurenceschopnosti tohoto odvětví, aniž by přitom zapomínala, že nemůžeme mít hospodářský růst bez trvale udržitelného rozvoje. Můj návrh stanoviska se zaměřuje na tyto dvě hlavní věci. Na jedné straně musíme dosáhnout toho, aby Evropa zachovala, udržela si svou vůči pozici jako první světová destinace a za druhé musí rozvinout bohatství a diverzitu svých území. Tváří v tvář čím dál ostřejší světové konkurenci musí Evropa nabídnout trvale udržitelnou a kvalitní nabídku. A to může udělat tak, že zhodnotí své obrovské historické, kulturní a přírodní dědictví prostřednictvím technologické inovace, ochrany životního prostředí, celoživotního vzdělávání, zaměstnanců v tomto sektoru, zlepšením dopravních tepen, výměnou eh, nejlepších eh, postupů mezi členskými státy, lepší koordinací mezi subjekty působícími v tomto odvětví. tím, že se udělá tento kvalitativní skok v celém odvětví cestovního ruchu. V mém návrhu jsem upozornil na potenciál tohoto odvětví, pokud jde o růst a zaměstnanost, pokud jde také o to, jaký má dopad na soudržnost, na územní a sociální soudržnost ve všech členských státech. Myslím si tedy, že by bylo vhodné zaměřit se na toto posílení prostřednictvím celé řady opatření, abychom stimulovaly konkurenceschopnost. Hovořím především o zlepšení kvality nabídky, o rozrůznění produktů a služeb, také prostřednictvím podpory nových forem cestovního ruchu, které jsou nesezónní nebo nadsezónní. Je třeba zaměřit se také na kvalitu lidských zdrojů a profesionalitu ve všech oblastech cestovního ruchu. Jsou to i další aspekty, které jsou velmi důležité, ale které z důvodu prostoru jsem nemohl začlenit do svého návrhu stanoviska. Například eh, poskytování turistických víz, eh, potřebu vytvoření programu pro financování malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu, urychlení uplatnění směrnice o elektronickém obchodování v tomto odvětví. To jsou jen některé z bodů. Děkuji vám za pozornost a očekávám vaše příspěvky, které mě určitě umožní vylepšit tento prvotní návrh stanoviska. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Karono. A teď stínový zpravodajové. Chcete si vzít slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Obecně souhlasíme se stanoviskem zpravodaje, že je třeba zvýšit konkurenceschopnost a nesmíme ponechat stranou trvalou udržitelnost politiky cestovního ruchu. Samozřejmě jsou důležité veškeré snahy v oblasti inovace, protože inovace je důležitá, abychom dosáhli konkurenceschopnosti. Je třeba také bojovat proti sezónnímu charakteru cestovního ruchu, posilovat diversifikaci v tomto sektoru a usilovat také o sociální cestovní ruch a sázet především na kvalitu cestovního ruchu. Nicméně mám zde celou řadu pozměňovacích návrhů, které postupně předložíme k této zprávě, abychom přispěli ke zlepšení této zprávy. Předesílám, že především chceme říci, že respektujeme princip subsidiarity a nesmíme upadnout do pasti nadměrné regulace v Evropské unii. Poté, co máme nové kompetence v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, musím říci, že potřebujeme aktivní politiku konkurenceschopnosti, musíme bojovat proti koncentraci v tomto odvětví a zneužívání dominantní pozice my to pozorujeme například na Baleárských ostrovech, tam máme případ Thomas Cook, který i tento parlament zná. Musíme také zdůraznit, eh, že je třeba zjednodušit malým a středním podnikům přístup k financování, především k mikroúvěrům. Je třeba také dál rozvíjet eh, návrhy různých přípravných akcí, jako je například Calypso a rozvíjet eh, mechanismy výměny turistů mimo sezónu, což by bojovalo proti sezónnosti. Máme zde také bod číslo 4, tam se hovoří o těch evropských známkách, labels, a tam bychom měli zabránit eh, překrývání různých eh, takovýchto známek, protože některé známky už existují a abychom vytvořili nějakou známku třeba Q za kvalitu nebo něco podobného, tak musíme vystudovat, prostudovat také, zda by to bylo užitečné. Musíme provést veřejnou konzultaci a zjistit, jaký dopad by ta nová známka mohla mít. A hlavně chceme, aby se nám nevršily jedny známky na druhé. My bychom požadovali, aby se komise zaměřila na zvláštní strategii pro turistiku v pobřežních a ostrovních oblastech, protože tam je třeba nová a jiná strategie je třeba zohladit především ostrovy. Ostrovy mají jedno společné a to je právě cestovní ruch. A pokud je o propagaci Evropy jako turistické destinace, tak tam si myslím, že je subsidiarita důležitá. Nesmíme upřednostňovat jednu destinaci před druhou, ale musíme propagovat Evropu jako celek. A důležité je zdůraznit, že jsou zde určité uh, snahy odporovat takovéto věci, jako je propagace Evropy jako celek. Pak zde jsou určité další země, jako je Čína, Brazílie a Rusko. Odtamtud právě chceme přitáhnout nové turisty. Musíme zavádět také nové formy cestovního ruchu, například eh, námořní turistika, která teprve vzniká, potom turistika na koních, turistika zaměřená na vinařské oblasti, na gastronomické záležitosti a tak dále, tak bychom také mohli bojovat proti sezónnímu charakteru cestovního ruchu, tím, že bychom zaváděli tyto nové formy cestovního ruchu. V mnoha turistických destinacích, například na Balárských ostrovech, pozorujeme různé případy – když se v 70. letech, ne v 60. letech začal rozvíjet cestovní ruch, tak se v těchto turistických oblastech začalo budovat zcela nekontrolovaně. A tam je třeba rekonstruovat a sázet především na kvalitu a trvalou udržitelnost. Já bych tedy požádala o to, aby příští finanční výhledy obsahovaly také možnost financování rekonstrukce a obnovy těchto zastaralých turistických rezortů, abychom eh, sázeli především na kvalitu a na trvalou udržitelnost a tím pádem také konkurenceschopnost. Vím, že se to těžko pojímá, ale je důležité usilovat o obnovu těchto starých turistických rezortů, které už nemohou být konkurenceschopné, protože už jsou zastaralé a je třeba usilovat, jak už jsem říkala, především o trvalou udržitelnost, je do toho třeba začlenit také inovace. A poslední pozměňovací návrh by hovořil o rozvoji evropských, nebo tedy transevropských dopravních sítí, protože to je důležité. Je třeba propojit jednotlivé sítě, jednotlivé destinace, protože když zde nebude doprava, když nebudou létat letadla a jezdit vlaky, tak eh, velmi těžko budeme moci rozvíjet cestovní ruch. Děkuji a máme tady někoho za Alde, stínového zpravodaje. Vy budete mluvit za ní dobře. Takže Rika Maner, prosím. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Pane zpravodaji, vážení kolegové, Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za výborné stanovisko. Já myslím, že pokrývá většinu věcí, na které bylo třeba poukázat. Naší stínovou zpravodajku je paní Savisar u této zprávy, ale nemohla jsem dnes přijít, takže mě požádala, abych předložila několik z jejich myšlenek. Paní Savisar bych chtěla zdůraznit, že je nutné vyvážit sezónní cestovní ruch tím, že podpoříme i zdravotní cestovní růst, zdravotní turistiku, i specializovanou turistiku, zvlášť pro osoby s omezenou mobilitou, pro mladé a pro starší osoby. Další věc, na kterou je třeba poukázat, je to, že vývoj významu udržitelných forem cestovního ruchu nastane už v blízké budoucnosti a týká se to také zajištění krajiny, zabezpečení krajiny a zachování historického a kulturního dědictví každého regionu. Abychom dosáhli našich cílů, musíme zdůraznit i kvalitu implementace v sektoru cestovního ruchu. Musíme se zaměřit na odbornou přípravu, na znalost cizích jazyků, na technologii, na nástroje pro odbornou přípravu, na to, co nabízí sociální fond a další komunitární i národní nástroje. Dál, pokud jde o kvalitu, naše stínová zpravodajka paní Savisar se domnívá, že už je na čase, abychom zpracovali nebo připravili evropskou známku, nálepku, která ukáže profil a kvalitu produktů a služeb. Tak, aby to pomohlo posílit tento sektor a náš imič. Děkuji. Thank you, uh, very... Mnohokrát děkuji. Sí, buenos días, muchas gracias. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Chci především poblahopřát svému kolegovi panu Karonovi k tomu, že připravil tak výborný návrh stanoviska. Uznávám, že návrh komise se ubírá správným směrem, ráda bych zde ovšem vnesla určité nové prvky. Jak všichni víme, potenciál cestovního ruchu představuje více než 10 HDP veškeré ekonomické činnosti. Je to tedy skvělá příležitost k tomu, abychom se pokusili zmírnit dopady hospodářské krize a podpořit zaměstnanost. Proto je důležité říci, že cestovní ruch je průřezovým horizontálním sektorem a je třeba především napravit nedostatky v oblasti profesionality v tomto sektoru a také v oblasti infrastruktury, aby se podpořila inovace a rozvoj a podpořila se také regionální spolupráce a zapojení všech eh, zúčastněných odvětví. Podle mého názoru je důležité zdůraznit eh, význam eh, cestovního ruchu na ostrovech, kde je cestovní ruch hlavním zdrojem příjmu. Kromě toho je cestovní ruch příležitostí k ekonomické obnově regionů, které byly postiženy vylidňováním. Souhlasím se zpravodajem o tom, že je třeba bojovat proti sezónnímu charakteru cestovního ruchu prostřednictvím diverzifikace rozrůznění turistické nabídky. Destinace v Evropské unii jsou opravdu velmi různorodé. Tím pádem je možné vytvořit nové formy a nové programy pro cestovní ruch od ekologického, kulturního, interaktivního, školního, seniorského cestovního ruchu po další, jako máme třeba program Calypso. Souhlasím také s tím, že je třeba vytvořit sítě združení pro výměnu nejlepších postupů, kde by se zapojili všichni zainteresovaní aktéři. Kromě toho si myslím, že je také velmi pozitivní návrh vytvořit evropskou známku, evropskou nálepku, aby se tímto označovaly kvalitní produkty. Bylo by dobré, usnadnit výměnu nejlepších postupů v tomto smyslu, protože některé země u středozemního moře, například Španělsko, jsou v této oblasti průkopníky. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Sean Kelly. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Myslím, že nám dali výborný základ, na kterém můžeme dál pracovat v oblasti politiky cestovního ruchu pro Evropskou unii jako takovou a samozřejmě můžeme také náležitě podpořit celou tuto politiku. Já pocházím z hlavního města cestovního ruchu mé země, Irska. Znám sezónní povahu tohoto odvětví, vím, jaké jsou tam příležitosti a jaké jsou překážky pro náležitý rozvoj cestovního ruchu. Samozřejmě to, co bylo řečeno o sezónní povaze, se dá řešit různými způsoby. Především o starš, vzhledem k tomu, že máme stárnoucí obyvatelstvo, lidé žijí eh, déle. To všechno může pomoct s tou sezónností cestovního ruchu v Evropě. Země, zvlášť rozvojové země, jako je Indie a Čína, Jižní Afrika, tam bude také rostoucí trh, protože se zvyšuje životní úroveň, lidé budou chtít víc cestovat. A já myslím, že zvlášť pokud je o víza, jim to musíme usnadnit, aby přijeli do Evropské unie. Protože to působí problémy v mojí zemi i v dalších zemích a musí se to řešit. A máme zřejmě tu nejlepší příležitost vůbec internetem, abychom rozšířili znalosti o tom, co je k dispozici, abychom se dostali k lidem té informace, abychom dostali lidem, dřív to tak nešlo. A to všechno může pomoct vyvolat v nich chuť cestovat a zvlášť přijít do Evropy. Jako do přední světové destinace, protože v celé Evropě je k dispozici úplně všechno. Každá země je něčím atraktivní. Musíme řádně propagovat Evropu jako celek a musí se do toho nějak zapojit i další členské, nebo všechny členské státy. Moje země loni zaznamenala pokles turistů. Máme 4 miliony obyvatel a hodně se to projevilo. Má to nejrůznější důvody, třeba recesy, volkanický prach a tak dále. Ale ve skutečnosti já si myslím, že to hodně souvisí se špatným marketingem. A když se mluví o osvědčených postupech, tak jeden ze způsobů, který by nám všem prospěl, pokud je o osvědčené postupy, je to, že bychom se podívali na to, jak jednotlivé země, které se úspěšně prosazují, jak to dělají. A já vím, že brzy budou volby, bude se měnit vláda a rozhodně celý ten realitní přístup, přístup agentur je potřeba přehodnotit a já doufám, že se nám to podaří, abychom maximalizovali potenciál, ale také abychom víc využili Evropu. Musíme to dát lidem najevo a v naší země musíme být evropštější. Poplyne nám z toho prospěch a můžeme se hodně naučit, když se podíváme, co dělá Evropa. A když to zapojíme do toho, co prosazujeme na evropské úrovni, to pomůže všem v Evropě i v mé zemi. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, další faktor, který patří do strategie 2020, je vylepšení potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v budoucnu. Je to politika mládí na cestách, youth on the move, protože lidé, mladí lidé, kteří se pohybují v Evropě, to samo o sobě představuje formu cestovního ruchu, ale oni se budou chtít na ta místa vracet, na místa, na kterých už byli. Já vidím mladé lidi, kteří přijeli do Bruselu, studují tady třeba pár měsíců, řeknou o tom ostatním, pak organizují skupiny, které jezdí na různá místa. Takže je tady výborný potenciál, musíme ho využít. A já myslím, že rozhodně můžeme dosáhnout toho, že Evropa nebude jenom přední destinací, nebude jedničkou, ale bude jedničkou i do budoucna. A že to povede k dalšímu rozvoji ekonomiky a tak dále. Takže děkuji zpravodaj i stínovým zpravodajům. Je to výborný vývoj. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych při této příležitosti rád upozornil na velmi závažné otázky, které se týkají všech našich zemí, pokud jde o cestovní ruch. Bohužel, vůbec se o tom nehovoří v tomto návrhu. Podle mne je to věc, která se v regionu jasně projevuje. Především tedy infrastruktura. Velmi často v turistických regionech je nutno přijímat eh, opravdu velký počet turistů přijíždějících navíc, tedy je to mnohem větší počet lidí, než tom regionu obvykle žije. Samozřejmě, my ty návštěvníky vítáme, ale působí to problémy z hlediska infrastruktury, alespoň tedy v Řecku, na ostrovech. To působí velké problémy a hovořím opravdu o základní infrastruktuře. Druhá věc, nevím, jak to vypadá v jiných zemích, ale v Řecku máme dlouhá pobřeží, dlouhé úseky pobřeží, kde není volný přístup. Jedná se o soukromé pozemky, to znamená, že lidé nemohou na tyto pláže svobodně jít, opalovat se tam, koupat se tam. Takže je důležité, abychom měli veřejně přístupná pobřeží, veřejně přístupně pláže. Třetí záležitost, cestovní kanceláře. Spousta cestovních kanceláří je podvodných. Přivezou třeba do Řecka turisty a potom zkrachují. A jak se ti turisté mají vrátit? Mají plavat domů nebo, nebo co? Dále. Přeplněné turistické oblasti. Všichni chceme rozvíjet cestovní ruch, ale pokud cestovní ruch slouží pouze k tomu, aby se někteří obohacovali, například na Korfu nebo na Rodosu, jak víte, paní předsedkyně, tak to nemá žádný smysl. Nevím, kdo jiný z vás, kromě paní předsedkyně, může potvrdit, že na těchto ostrovech je příliš mnoho turistů a to už je potom na úkor kvality. A na závěr bych rád upozornil na to, že jsou velmi často v cestovním ruchu opravdu bídné pracovní podmínky, ať už v hotelích nebo na výletních lodích. Pracují tam mladí, třeba z Bulharska, z Rumunska, z České republiky, z Polska, pracují v těch turistických rezortech, eh, v Řecku a dostávají opravdu almužnu 5 euro, 10 euro na den. Samozřejmě běžné platy jsou mnohem vyšší a to všechno pod záminkou, že jsou tam jakoby na školení, že se tam vlastně vzdělávají. Potom musíme hovořit také o kabotáži. Má to dopady na turistiku právě na výletních lodích. A nic o tom v té zprávě řečeno není. Máme zde tedy posádky, které jsou špatně placeny, které pracují v opravdu hrozných podmínkách a to není jednoduché. Dále no, měli to, že v bodě číslo 8, možná je to chyba, chyba v překladu, ale co se zde říká? Říká se zde, že starší osoby mohou představovat trh s velkým potenciálem pro růst. Poprvé vidím text, kde se říká, že osoby mohou představovat trh a navíc trh s potenciálem růstu. Děkuji, paní předsedkyně. François Alphonse. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl vyjádřit jménem našeho stínového zpravodaje, který zde nemohl zůstat do konce této schůze. Uh, Cestovní ruch je pro nás samozřejmě velmi důležitou aktivitou 10% HDF, HDP, 5% pracovních míst a navíc je to také hnací motor pro regionální rozvoj. A tento účinek eh, se uplatňuje především ve vzdálených oblastech, v horách, eh, na ostrovech, to znamená v oblastech, kde se velmi těžko jinak hledá potenciál k rozvoji. Zaměřit se na cestovní ruch je tedy pro nás velmi důležité. Musíme to udělat především tak, že se zaměříme na tyto přijímající země a přijímající oblasti. Jsme si vědomi toho, že jsou zde strukturální problémy, chybí zde třeba voda, jak o tom hovoří komise, ale myslím si, že musíme jít ještě dále. Nestačí pouze doporučovat eh, šetřit s pitnou vodou. Je třeba reagovat i na jiné tlaky na přírodní zdroje a snažit se jim odlehčit. 60 turistické aktivity v Evropě závisí na kvalitě životního prostředí. A je tedy důležité zaměřit se na kvalitu životního prostředí, protože na druhé straně vidíme, že 80% mezinárodního cestovního ruchu probíhá v rámci struktur, které jsou velmi agresivní, pokud jde o životní prostředí, jedná se o zastaralé struktury a jejich obnova a modernizace není pouze v zájmu těch turistických oblastí, ale je to také proto, že turisté sami dávají přednost oblastem, kde se chrání životní prostředí, kde je tradiční prostředí, tradiční kultura, tradiční příroda, která se dá objevovat, kde se dá volně cestovat. Proto je třeba podporovat nové alternativní formy cestovního ruchu a podporovat rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty. Alternativní cestovní ruch se rozvíjí velmi úspěšně a umožňuje nejen lepší penetraci turistiky do sociální tkáně, ale umožňuje také zvýšit atraktivitu oblastí, které mají turistický potenciál. Na závěr je pro nás důležité, že cestovní ruch, životní prostředí a kultura to jsou zcela provázaná odvětví a musíme mít na paměti, že cestovní ruch musí být rozvíjen také alternativními směry, aby umožnil harmonický rozvoj a také, aby ulevil tlakům na životní prostředí. Předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů a budeme se účastnit příslušné debaty. Děkuji, François Armia Mazzoni. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato politická strategie navrhovaná komisí vysílá dobrý signál ohledně postoje Evropské unie k tomuto novému rozsahu kompetencí. Takže to opravdu oceňuji. Stanoviska stanovisko kolegy Karony je úplné a určitě je můžeme podpořit. V duchu spolupráce si ale dovolím předložit eh, pár komentářů, které doufám zpravodaj přijme jako návrhy. Jejichž cílem je zlepšit tento impuls, eh, který má náš výbor vydat. Zaměřit se na kvalitu cestovního ruchu a na rozrůznění nabídky je opravdu zásadní. A v tomto smyslu bych si dovolila upozornit na to, že pokud jde o kvalitu, o zaměření na kvalitu, tak eh, zde bychom si mohli představit, eh, že by bylo dobré zdůraznit, stejně jako v jiných výborech, propojení iniciativ, jejichž cílem je podpořit eh, určité druhy cestovního ruchu, tím, že vznikne evropský rámec, který bude brát v úvahu také ochranu dědictví zapsané na seznamy UNESCO. To znamená, že bychom, se to, že bychom to navázali i na další iniciativy, které existují v našich zemích. Dále rozrůznění turistické nabídky a rozrůznění druhu cestovního ruchu. Já si myslím, že je důležité, aby to šlo ruku v ruce s důležitým ukazatelem, na který upozorňuje také zpravodaj. Je třeba specializovat vzdělávání v této oblasti, speciálně připravovat osoby, které budou pracovat v těchto nových odvětvích cestovního ruchu. Dále chci znovu potvrdit, že tento strategický postup je velmi přijatelný, velmi pozitivní, nicméně náš výbor si musí dát pozor na to, abychom neumožnili, aby politika cestovního ruchu a vše, co je s touto politikou spojeno, nebylo bráno v úvahu v souvislosti s politikou soudržnosti a s regionální politikou. Hovoří se o tom už v bodě 3 tohoto stanoviska, ale možná bychom tam měli ještě více zdůraznit, že je důležité mít vztah k těmto dvěma politikám. Podle mě je důležité zařadit sem také pasáž o tom, že je třeba zaručit také ochranu spotřebitelů v tomto odvětví, protože, jak se v bodě 7 stanoviska uvádí, je důležité podporovat technologický rozvoj a používat nové nástroje, které technologie dává k dispozici, ale tyto nové nástroje vyvolávají také potřebu nových záruk, především v tomto tak citlivém odvětví. Proto si myslím, že by bylo vhodné odkázat na tuto záležitost a jsem také ráda, že se zde zmiňují malé a střední podniky. I v tom případě si ovšem myslím, že vzhledem k tomu, jak vysoké procento malých a středních podniků se pohybuje na poli cestovního ruchu, jedná se prakticky o 100% všech zúčastněných podniků, tak by bylo z tohoto hlediska důležité navrhnout komisi také opatření zacílená na tyto malé a střední podniky, které si zaslouží větší ochranu. Děkuji. Děkuji. Řekne něco Luis Alves, ale opravdu velmi krátce, protože už máme málo času. Budu velmi stručný. Chtěl jsem pouze říci, že začlenění turistických destinací do oblastí, kde se chrání životní prostředí, to je velmi důležité. Připomínám, že Natura 2000 má celou řadu oblastí, kde je možno podporovat eh, přírodní charakter cestovního ruchu a ohledy na životní prostředí. Pane zpravodaj, chtěl byste stručně odpovědět? Ano, opravdu velmi stručně. Chci zdůraznit dvě věci. Děkuji opravdu za pozornost. Eh, ne formálně, ale opravdu všichni věnovali tomuto dokumentu náležitou pozornost a to je podle mě velmi důležité. Z debaty, kterou jsem si vyslechl, mám pocit, že zde jsou všechny podmínky k tomu, abychom mohli tuto zprávu ještě posílit. Vše, co jsem si zde vyslechl, je velmi přesvědčivé, takže se těším na pozměňovací návrhy. Jediná věc pro kolegu Anurakise. Nevím, jestli to nebyla chyba v tlumočení, ale bylo to opravdu velmi jednoduché. Vzhledem k tomu, že Evropa je jeden z kontinentů, kde lidé žijí nejdéle, to znamená, že zde máme čím dál vyšší počet seniorů. A je pravda, že tito seniori jsou novou silou ze všech hledisek. Ne nové zboží, ale novou sílu, která může být užitečná především sama sobě, ale může se stát také silnou stránkou tohoto odvětví cestovního ruchu, ale hospodářství obecně. Myslím si tedy, že všechny podmínky pro správný rozvoj tohoto stanoviska jsou na místě. Těším se na pozměňovací návrhy, které si myslím, že budu moci začlenit do tohoto dokumentu a myslím si, že to bude opravdu zajímavá a přínosná práce. Děkuji všem. Mnohokrát všem děkuji za tuto výměnu názorů. A jediné rozhodnutí, které dnes musíme přijmout, je o lhůtě pro pozměňovací návrhy, což je 3. února v 18 hodin. A teď můžeme přejít na poslední bod na pořadu jednání, což je první výměna názorů na základě pracovního dokumentu, který připravil Markus Pieper, což je reakce na pátou zprávu Komise o soudržnosti a týká se to strategie pro politiku soudržnosti po roce 2013. A chtěla bych vás informovat o tom, že to první výměna názorů s Markusem Píprem. Markus předloží návrh zprávy a pak doufám, budeme mít také dobrou diskuzi. A těmito slovy bych ráda požádala Markusa, aby nám to uvedl. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Jde tady o pátou zprávu o soudržnosti a především o e, strategii pro politiku soudržnosti po roce 2013. A já bych se rád zaměřil na dva dokumenty, co by podklad mého e, dokumentu. E, závěry páté zprávy a rovněž sdělení komise právě k závěrům a pak ta zpráva o soudržnosti, ta pátá zpráva. Samozřejmě, že i e, by mě potěšilo, kdyby mi kolegové předali své zprávy, zejména strategická zpráva pana kolegy Mikulášika e, pro období 2007 až 2013 a rovněž kolega Lastra, který napsal zprávu o e, provádění Lisabonské strategie a aspekty právě z hlediska soudržnosti. Pak ještě ve srovnání s tím, co jsem zde naznačil v písemné zprávě, bych se chtěl zaměřit ještě ostřeji, jenom na určité aspekty, protože než dostaneme návrhy, tak vlastně v Evropském parlamentu nemáme možnost se postavit takto zásadně nebo vyjádřit k návrhům komise. Proto i do budoucna se budu chtít omezit na pár zásadních témat, tedy nechci zacházet do nějakých specifických záležitostí, například Eh, ten nový regionální svazek nebo ten ta otázka toho cíle 3. To jsou takové speciality a to doslova přenechám zpravodajům, aby se tím zabývali. Rovněž ta struktura té zprávy by měla být trochu jiná a tady prosím o souhlas ve srovnání s tím, co jsem tady vypracoval v pracovním dokumentu. Totiž dosadavní výsledky za období 2000 až 2010 eh, té politiky. Rovněž vše k evropské přidané hodnotě, to bych vše rád dal do zdůvodnění a eh, do eh, toho výchozího stanoviska a pak bych do popředí chtěl předsunout tu budoucnost. Té bych chtěl dát nejvíce prostoru a rovněž si myslím, že tady by mě bylo nejúžitečnější, kdybyste v této oblasti se vyjádřili nejpodrobněji. Ještě pár připomínek k návrhu komise, k dokumentu komise podle mého názoru více-méně sdílím to pojetí, že potřebujeme eh, být lépe orientovaní na výsledky v oblasti politiky soudržnosti a že potřebujeme i ty indikátory. Rovněž jakékoliv návrhy k začeňování strategie Evropa 2020 a to, že by to mělo být eh, vždy přítomno, to mě přesvědčuje. I když si myslím, že by se to nemělo týkat plošně úplně všech projektu, protože to se nedá. Každopádně budoucí účinná podpora regionální politiky spočívá rovněž v tom, že do toho všeho zapojíme aktivně členské státy, jak obsahově, tak i z hlediska nějakého dohledu nad těmi finančními prostředky. Tak to tedy to vypadá z hlediska toho, eh, v čem s komisí souhlasím. Ale nyní eh, hovoříme-li o konkrétních návrzích na to, jak se to má stělesnit, tady rozhodně si myslím, že si to ještě musíme i s komisí, i s členskými státy dále vyjasnit. Zatím tady není dostačujícím způsobem definován eh, pojem evropské přidané hodnoty právě z hlediska eh, politiky soudržnosti rovněž všechno to, co se tady doposud říká o těch indikátorech, o těch ukazatelích eh, z hlediska naplňování cílu, to je vše zatím velice teoretické. Možná by se dalo podařit tomu dát trochu konkrétnější podobu, ale v mezidobí musíme trochu zatlačit na komisi, aby i ona to konkretizovala a aby s něčím i přišla. Dále ta podmíněnost um, a partnerství, rozvojová partnerství. I tady samozřejmě v principu to vítáme, ale i zde je mnoho teorie a málo podrobností, zejména mám obavy, že ta rozvojová partnerství se zatím vlastně navazují pouze na e, to, co už dělají členské státy. Jak se podaří dosáhnout toho, aby se i region zapojil a to závazným způsobem nebo zatáhl do toho dialogu? Protože budoucí sdílení úloh mezi regiony, členskými státy a celou Evropskou unii, to je rozhodný faktor eh, úspěchu právě politiky soudržnosti. Já tam budu mít 36 eh, takových záležitostí, které tam nastíním. Ono je to hodně a ne vše bude podrobné, ale já se pokusím, aby to bylo co nejlepší hlavní bude strategie 2020 z hlediska politiky soudržnosti, ale i já zde chci potrhnout, že tato strategie samozřejmě má určité průřezové úkoly, průřezovou povahu a politika soudržnosti eh, pak bude nemůže být tedy zahrnována pouze do jediného cíle, totiž té trvalé udržitelnosti. A ty cílové struktury, které máme, i právě ty rozpočtové položky, zatím tedy se to dařilo, nebylo to tak špatné a první výsledky za to období 2007-2010 by nám měly dát odvahu k tomu, abychom ještě lépe zhodnotili, ale zároveň i naplňovali ten časový plán, který máme a i ty cíle. U té Evropy 2020 tam mi dělá starost jedna záležitost. Totiž infrastruktura, inovace, ochrana životního prostředí, ochrana klimatu. Tam souhlasím přímo stoprocentně, ale pak se tážu, když se snažíme vypořádat s určitými zásadními cíly, například eh, kvóty nebo míra těch, kteří nedokončí vzdělávání. To chceme, aby klesalo. Eh, chceme zvyšovat vzdělávání, chceme znovu jednat celoevropsky eh, při boji s chudobou. Nevím, zda jsme schopni se zcela spoléhat na ten modelový eh, charakter, na tu modelovou eh, povahu a europeizovat sociální záležitosti. To je pro mě taková zapeklitá otázka. Může opravdu Evropa až tak se pouštět do těch sociálních záležitostí a do škol a snažit se eh, celou Evropu utáhnout na tom zlatém provaze? toho eh, zmenšování rozdílu, tady zcela nesouhlasím u té Evropy 2020. Tady si myslím, že by se ty um, cíle a úkoly měli odstínit, protože když v nějaké zemi e, selže vzdělávání nebo školství, tam nemůžeme vše svalovat na region. Tam si to musí nějakým způsobem vyřešit ta země nejdříve a nemůžeme e, jako celá Evropa prostě jenom plošně nabízet peníze. Tady musíme to nějak rozumně rozdělit, to, kdo bude nějaký úkol řešit. Rovněž ta e, rozvojová partnerství, to, co si samotný region nadefinuje jako prioritu, snad to nějak vyřešíme. A co si myslím, že Evropa 2020 neřeší dostačujícím způsobem? Ta strategie, já se omlouvám, paní Šultar, a mě to připadá příliš zelené. já miluji zelenou barvu, ale musíme brát v úvahu, že energie není jenom zelená. A musíme brát v úvahu i, že um, infrastrukturní mm, otevírání se regionu světu, to nemůže spočívat pouze v zelené modernizaci. Tady hovoříme um, o um, dopravních osách jako takových. Když hovoříme například o provázanosti regionu, to se nedá na to nahlížet pouze z ekologického zorného úhlu. Tady se musíme vrátit k základům a zejména u těch nejchudších eh, regionů musíme najít prostě jakýkoliv způsob, jak se mohou napojit lépe na um, celek. Takže to by byly takové zásadní věci, pak je tam pár technických záležitostí, to se můžete dočíst v tom dokumentu, já jich vyjmenuji pouze pár. Finanční eh, dozor, eh, snižování administrativní zátěže, eh, provázanost s HDP, co nám připadá přiměřené a jaké tam budou dodatečné ehm, ukazatele pak ta přechodná kategorie. Je to opravdu až tak žádoucí, jak to popisuje komise? že totiž beze všeho, aniž bychom uvažovali o dopadech, vytvoříme e, takovou dodatečnou kategorii a budeme jí dávat peníze, rovněž způsob podpory e, podniků. To se musí kriticky zhodnotit. Já přijdu rovněž z návrhy k tématu nebudu tomu říkat silnější fúzi, ale spíš vyrovnávání nebo slaďování fondů soudržnosti a e, sociálních fondů a rovněž uplatňování e, fondů globalizace a e, sociálního fondu. To jsou i věci, které můžeme zjednodušit i po technické stránce. A rovněž tady se podivíte, ale budu se vypořádávat i s politikou rozšiřování Unie. To totiž souvisí s politikou soudržnosti. Nemůžeme se tvářit, že se budeme rádi rozšiřovat a že to nebude mít žádný dopad na eh, současný tvar politicky eh, politiky soudržnosti, protože struktura eh, těch potenciálních nových kandidátů tam právě musíme právě podpořit eh, určité aspekty a právě určité fondy, eh, těch se to bude týkat. A pak poslední příklad. Tady vidíte, eh, vážení kolegové, že doposud jsme ehm, se bavili o určitých věcech na velice vysoké úrovni. U mnohých témat, ale přesto se nepodařilo ani v parlamentu dosáhnout shody. A my nyní spolu rozhodujeme u mnoha, vlastně u všech těchto otázek, jako parlament budeme mít silné postavení pouze pokud nejdříve se vnitřně na něčem shodneme. A já se tady pokusím u některých těchto otázek vypracovat takové kompromisy, které budou vyhovovat, doufám, všem a budu se těšit na diskuse a porovnávání názorů. A ještě dvě věci závěrem. Za prvé, eh, vůbec se mi nelíbí, že se do toho dostává výbor pro zaměstnanost, že oni budou konzultovaní. My jsme to tak nemývali u soudržnosti a to bude pro nás velká výzva že tam budeme muset tu regionálně hospodářskou dimenzi, to si nesmíme nechat vzít z ruky. Ale bohužel tak bylo rozhodnuto a budeme se moci soustředit pouze na několik málo oblastí a časový rozvrh. Tady mohu říci, že v březnu 21. 22. bude slyšení konkrétně k této zprávě. Návrh zprávy bude předložen 12. dubna, teda měl by být k dispozici, pak 9. až 12. května se o něm bude hlasovat v našem výboru REGI a v červnu máme v úmyslu o něm hlasovat v plénu. Těším se na vaše příspěvky do diskuse a rovněž na spolupráci v nejbližších měsících. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Markusy? A nyní požádám stínové zpravodaje, aby si vzali slovo George. Začnete? Nejdříve chci poděkovat panu zpravodaji za jeho jasné uvedení problematiky a za skvělou analýzi. Máme skvělý nástroj pro práci i pro diskuse. Pak pár bodů, které bychom chtěli ještě dále prohovořit, například koordinace mezi různými úrovněmi podívat se na to, jaké jsou prostředky, kde jsou koncentrovány, jaké jsou různé vzájemné vlivy různých politik a různých programů. Je zde ale i další bod, u kterého si myslím, že budou velké rozpory, na který se budeme muset eh, dopodrobně podívat. Řekl bych, že se, jsou zde opravdu velmi důležité makroekonomické podmínky, na kterých jsme závislí. A na reformách infrastruktury jsme závislí na výši financování, na podpoře, na politice sousedství. To vše má svůj vliv, to vše se projevuje. Důležitá je taky délka programového období, a pracovní zátěž. Děkuji. Děkuji. Rika Mana. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat zpravodaji a poblahopřát mu k této první fázi. Je to výborný základ pro další debatu. A obsah, který navrhujete do zprávy, a také stanovisko, které on zaujal, tento přístup, to je všechno vynikající. Ráda bych vás všemožně podpořila. Opravdu je potřeba zamyslet se nad tím, jak dosáhnout toho, že cíle v politice nebo ve strategii 2020 půjdou ruku v ruce s politikou soudržnosti? Potřebujeme ucelenou politiku soudržnosti pro celou Evropu která bude věnovat pozornost zvlášť oblastem, které mají přirozené nevýhody. A také jde o evropskou přidanou hodnotu. O tom už se mluvilo i ve výboru Šure. A proto je velice důležité i pro nás, pro, nás výbor, pro náš výbor, jak najít určité prvky přidané hodnoty, které politika soudržnosti může přinést. Protože je celá řada oblastí, kde můžeme najít přidanou hodnotu. Je také vynikající, že zdůrazňujete význam vývoje a výzkumu. A dále je důležité, abychom vylepšili infrastrukturu pro výzkum, kterou máme v členských státech. Nestačí, když budeme dál dávat peníze, aby členské státy prováděly výzkum. Členské státy musí mít v pořádku infrastrukturu, aby ty peníze řádně využily a proto jsou zatím velké rozdíly mezi členskými státy. Programy pro výzkum a vývoj by měly více odpovídat programům regionálního rozvoje, protože při nejmenším v mé zemi, ve Finsku, je tady veliký prostor pro vylepšení. A znamenalo by to, že budeme mít lepší a udržitelnější výsledky z výzkumu. Další důležitou oblastí jsou inovace – to by mělo být také součástí vývoje a výzkumu. Inovace velice často zůstávají mimo celou tu rovnici. V Evropě máme veliký prostor pro vylepšení, abychom lépe prodali inovace. Vynakládáme na inovace spoustu peněz, téměř tolik jako v USA, ale návratnost nebo příjmy, které z toho máme, z těchto inovací a vynálezů, jsou mnohem nižší než v USA. Také mi připadá výborné, že zmiňujete program mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi. Možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, co by bylo ještě lepší. Aby programy MP patřily pod regionální rozvoj, tak bychom je mohli lépe využít. Protože teď to má na starosti generální ředitelstvo pro vnější vztahy a jsou tam velké problémy a výsledky, kterých můžeme prostřednictvím těchto programů dosáhnout, musíme být schopni lépe poměřovat i dlouhodobě. A musíme zajistit, že tyto programy budou pokračovat i poté, co jsme na ně přestali dávat finanční prostředky. Zmínil jste stárnutí evropského obyvatelstva. V tom vašem materiálu to tam několikrát a říkáte, že ten problém je zvlášť velký v řídce obydlených oblastech. To je pravda. Neplatí to jenom v chudších zemích, v chudších řídce obydlených regionech, ale i v bohatších zemích máme stejný problém. A musíme tomu věnovat zvlášť velkou pozornost. Možná, že ve vaší zprávě byste mohl předložit určité návrhy pro to, jak podpořit tyto regiony v Evropě, kde obyvatelstvo stáne rychleji než jinde. Mnohokrát děkuji za výbornou zprávu a máte ještě před sebou hodně práce. Elizabeth Šretrova. Ehm, Děkuji. Já v zásadě vlastně nemohu vycházet z pracovního dokumentu, protože jsme se právě dozvěděli, že to vlastně není ani ten podklad, spíš takové všeobecné zdůvodnění, že v podstatě přece jen jde o to, abychom se obecně shodli na tom, co chceme dostat jako výbor do té reformy. To mně připadá zásadně správné. Eh, neměli bychom mlžit nějakým pracovním dokumentem. Neměli bychom tedy jenom sepsat těch 630 otázek, aniž bychom k ním eh, měli nějaké stanovisko. Otázka vztažnosti mezi politikou soudržnosti a Evropou 2020 tady je taková klíčová odpověď, kterou dal pan Olbrich vlastně ve výboru Šurek, kde řekl zcela jasně, jak, v čem spočívají struktury těch politik. Za prvé, strategie Evropa 2020 je mezivládní záležitost. My víme, že v rámci otevřené metody koordinace dochází k neustálému přepracovávání, tedy komise přichází z návrhy, e, státy se k tomu mohou vyjádřit. Samozřejmě, že se týká tím pádem mnoha oblastí, kde se e, hovoří o souvislostech unijních politik a politik členských států i v oblastech, kde sice členské státy mají tu rozhodnou kompetenci, ale je tam nutné koordinovat, co všechny členské státy dělají, jinak eh, to Evropě může škodit a může to mít i nepřímý vliv na soudržnost. Takže to musíme brát v úvahu. Eh, Jan Olbricht rovněž správně tehdy podotkl, že žádný členský stát si samozřejmě nezmění svůj rozpočet jenom proto, že najednou existuje ta strategie nebo že je v ní to a to na deset let dopředu napsáno. Ne, že bychom to nechtěli naplnit, ale nemůžeme okamžitě něco, co organicky rostlo eh, celá léta, hodit přes palubu. Ano, a určité věci opravdu se vyvíjely velice e, pomalu, postupně a jsou vlastně součástí evropské integrace. To, že existují různé fondy, e, to víme, že má své důvody. I to, že existuje fond soudržnosti. Já jsem absolutně pro jeho odbourání a aby se dostal do um, regionálních toho fondu pro regiony, ale musí tam být správný právní základ. Proto si to v rámci třeba jednoročního výhledu nedokážu v praxi představit. My jsme proto i jako zelení jsme to viděli, co by programatické, že eh, programový fond nemůže být tím tež jako projektový fond, že tam jsou i jiné mechanismy, ale na tomto místě můžeme i eh, plně podpořit to, co naznačil pan komisař Hahn rovněž tady bych ráda, aby výstavba té zprávy byla jasná. Co z toho, co řekla eh, komise, podporujeme tam, kde chceme s komisí táhnout za jeden provaz, právě i tam, kde například členské státy mají jiné eh, názory, my jsme ale jedním z těch evropských orgánů, který se snaží dosáhnout kompromisu mezi regiony. A pokud necháme komisi ve štychu, tak tady máme problém tady máme trochu větší moc. Tady bychom samozřejmě mohli tu komisi nechat na holičkách, ale chceme to. Tady mně připadá, že mnohé z těch námětů, se kterými komise přichází, je vyvážených, má dobrý základ, takže tam musí být v té struktuře té zprávy zcela jasné. Tady musíme říct, tady komisi chválíme, tady musíme jít dál, tady to zvládá dobře. Ale tady chceme to, s čím přišla komise kritizovat. Takže to je eh, taková rozhodující věc. Jinak zjistíme, že eh, se nikdo nevyzná eh, v těch odstavcích a potom najednou, když bude muset být to nařízení, tak se v tom nikdo nebude orientovat. Proto mi připadá správné, že nejdříve my si musíme mezi sebou dohodnout, proti čemu jsme, pro co jsme Rovněž si myslím, že u pana Pípra obsahově tedy ne, souhlasím se vším, ale nejdříve si musíme vytvořit většinové stanovisko v parlamentu a pak zvážit například eh, politiku ochrany klimatu celoevropské. Eh, to je důležité z důvodu toho, že pak mnohé regiony budou pod vodou vlastně a eh, lidé se budou muset vystěhovávat z některých oblastí to je samozřejmé, že tady to je i v komisních dokumentech a my nemůžeme říct, že to nemá eh, souvislost. A nebo se eh, určité regiony prostě vylidňují, protože naopak tam neprší dost, lidé nemají z čeho žít, takže ochrana klimatu to není pouze otázka hmm formální, to je otázka přežití například pobřežních regionů, ostrovů a regionu, jimž hrozí sucho na, such, na jihu. Netýká se to možná mé spolkové země Severního Poriní Vesálska, ale já myslím na ty ostatní regiony. V otázce eh, GAF a to, to byl rovněž jenom takový krátkodobý nástroj, nebyl dlouhodobý nástroj a souvstažnost eh, s Fondem pro regionální rozvoj, no, někomu připadá ten regionální fond lepší, ale to ještě musíme zvážit. Celkově jsem toho mínění, že by mělo být relativně rychle ze strany zpravodaje eh, jasné, totiž eh, jak si stojí k těm 630 otázkám. Nemusí to být propracováno do posledního puntíku, ale jenom, aby to věděli ty frakce. Jinak jak chcete budovat nějaký konsens, když budeme mít poměrně málo času. Um, tady už i tak od dubna do června to není moc tedy. Já si myslím, že od, už nyní bychom měli na těch 630 eh, otázkách pracovat tady, takže vybízím pana zpravodaje, aby se k ním vyjádřil. Děkuji. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že teď už víme, jakým směrem se pohybuje cestovní ruch, zvlášť v páté zprávě o soudržnosti. A teď se pokoušíme doplnit určité podrobnosti. Já myslím, že materiál zpravodaje je dobrým příspěvkem. Samozřejmě o některých věcech jsme mluvili už dnes dopoledne s komisařem. Týká se to úlohy městských oblastí, výkonnostních pobídek a tak dále. Ale chtěl jsem se krátce dotknout dnes odpoledne ještě tří věcí. Za prvé, otázky infrastruktury. A měla jsem radost z toho, že zpravodaj to zmiňuje. Víme například, že v současných programech asi 70 prostředků jde na Lisabonskou agendu, to znamená dovednosti, odborná průprava, podpora podnikání a tak dále. A já myslím, že nemáme dost peněz na důležité projekty infrastruktury. A zvlášť ve Walesu, odkud jsem já, pořád ještě musíme udělat hodně práce na infrastruktuře, pokud je třeba o rozvoj měst, o silnice, dopravu, energetiku, široké pásma a tak dále. Takže musíme zajistit, že budeme mít dost prostředků pro projekty infrastruktury po roce 2013. Další důležitá věc, o které jsem chtěl mluvit, se týká intervenčních poměrů, sazeb. Já myslím, že zpravodaj to taky zmiňuje. Rozhodně ve Spojeném království vidíme, že máme velké škrty ve veřejných výdajích a proto bude stále těžší spolufinancovat evropské prostředky. Takže myslím, že se musíme podívat na to, kolik těch prostředků se má dávat a rozhodně z krátkodobého hlediska ta čísla, možná v další části, v první části finanční výhledu musíme zajistit, že to bude co nejvyšší. Já myslím, že to platí pro všechny regiony. A poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, na straně 5 zprávy je úloha místních orgánů, orgánů místní samozprávy. Já myslím, že ty hrají důležitou roli ve strukturálních fondech, navrhují věci, rozdělují to a musíme zajistit, že orgány místní samozprávy budou plně zapojeny do dalšího kola programu. Musíme zajistit, že se zapojí do stanovení priorit a také do smluv na rozvoje. Že to nezůstane jen na členských státech nebo regionech, ale orgány místní samozprávy musí mít velký vliv na priority. Já myslím, že Komise to má v úmyslu, ale myslím, že musíme najít způsob, jak zajistit, že k tomu opravdu dojde v budoucnu. Mnohokrát děkuji. Pan Angurakis? Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že zpráva pana Pípra nedává možnost zahájit debatu opravdu dopodrobna, pokud jde o cíle a obsah politiky soudržnosti. Má otázka pro pana Pípra je následující. Na straně 3 vidím, že se domnívá, že volný pohyb osob a volný trh obecně ruší rozdíly mezi regiony tendenčním způsobem. A řečník opakuje to tež německy. Má otázka je následující. Spravodaj říká, že podle něj, podle něj tyto rozdíly budou setřeny díky jednotnému trhu, ale on sám si není jist, zda jednotný trh jako takový setře rozdíly, které existují mezi regiony a zeměmi. Já mám k tomu jednu velkou otázku. Chtěl bych vás odkázat na zprávu pana Mikoláška, o které jsme diskutovali, kterou jsme odhlasovali, kde pan Mikolášek vyjadřuje politování nad tím, že pouze 19 zemí poskytlo veškeré informace, které jsou důležité pro fond soudržnosti. Možná bychom měli těch 19 zemí prostudovat, abychom zjistili, zda je zde konvergence a pokud ano, tak v čem spočívá. Další věc. Hodně se hovoří o strategii 2020. Podle mě tato strategie 2020 pouze tyto rozdíly prohloubí, spíše než aby je zmenšovala. Mám k tomu tedy otázku. Bylo by těžké žádat po někom, aby provedl srovnání. Zjistit, zda se uplatňují strategická kritéria nebo kritéria strategie 2020. Co to přinese? Aniž bychom se podívali na regionální fondy, k čemu to povede? Ke konvergenci nebo naopak k divergenci? To přece není tak obtížné provést. Potom regionální programy budou sloužit k tomu, aby tyto rozdíly a tyto divergence zmírnily. Já myslím, že to je v podstatě to tež, co vyžaduje Lisabonská smlouva. A bude to vypadat úplně stejně, když vezmeme v úvahu strategii 2020. Měli bychom se podívat na to, jaké budou výsledky a potom zjistíme, jaké částky bychom potřebovali k tomu, abychom mohli napravit tyto rozdíly. Köszönöm szépen, milyen tisztelt elnök asszony, kedves Eh, kollégák! Én magam is eh, szeretnék köszönetet mondani. Vážení kolegové, já bych rovněž nejdříve srdečně poděkovat panu zpravodaji. Pan Píper přišel eh, se skvělým dokumentem. A rovněž i ty příspěvky do diskuse byly moc zajímavé. Já tady nebudu vyjmenovávat kterými z nich eh, souhlasím, se kterými nesouhlasím. Jenom krátce bych se chtěl vyjádřit k té pracovní metodě, která tady byla zmíněna. Myslím si, že je absolutně výborná, že je to dokonalý způsob, totiž klást otázky. A ty otázky, které kladete, jsou opravdu rozhodující. Vy jste tedy člověk, který vše bere vážně, pane Pípere, a mně ta pracovní metoda rovněž připadá jako takový seriózní způsob a já prostě slibuji, že já je, na ně písemně odpovím na všech 630 otázek. A já bych doporučil i ostatním kolegům, aby rovněž sami přijali tenhle způsob a budeme tady půjdeme touto cestou, ano, samozřejmě to znamená pro Markuse hodně čtiva, ale já mám za to, že on si to přečte velice rád. A ještě kromě toho, bude mít navíc tu možnost pracovat i s našimi písemnými odpověďmi. A díky tomu bude mít takový konkrétní první signál. Z toho mu bude jasné, s čím frakce souhlasí s ním, kde jsou takové ty kritické body a kde už dokonce i v rámci frakce možná existují určité rozpory. Takže si to může jakoby odškrtnout tam, kde je to bez problému, kde můžeme vypracovat jasný konsensus a kde musí navodit další kolo dalších diskusí. Takže já navrhuji kolegům, aby všichni postupovali tímto stejným způsobem a takto se ta rychle bude pasovat předu. Mnohokrát děkuji, já doufám, že ne každý ve výboru bude chtít odpovědět na všech 630 otázek, nicméně teď má slovo Markus, já nevím, jestli chce v této fázi reagovat, protože, jak říkal Markus Pípr, ještě proběhne diskuze, budeme mít slyšení, budeme mít tu zprávu, takže ještě budeme mít dost diskuzí v nadcházejících měsících, než se bude hlasovat, ale jsem si jistá, že Markus možná bude chtít i dnes reagovat na některé z těchto věcí. Doufám, že to nebude na dlouho. Ja, wenn das eine erste diskusion... Tedy eh, ano, je to předběžná diskuse, takže jenom ve zkrátce odpovím. Nejdříve srdečně díky za podporu. A nyní obecně kolegovi Stava Sakisovi. Ano, koordinace různých úrovní, to bude jedním z těžišť makroregiony. Tam rovněž se tím budeme muset zabývat eh, právě i když eh, cíl 3 a oddělené pojednání makroregionu bude mít svou vlastní zprávu. A rovněž eh, paní Manerové odpovím, totiž otázka přidané hodnoty, ona odešla, ano, ale já přesně se i toho ujmu. Eh, já osobně politika výzkumu vývoje a propojení s evropskými strukturami vytváření celoevropské přidané hodnoty, to i mě leží nad srdci. Těší mě i podpora um, toho e, předstupního nástroje, toho systému IPA, že i tím se může náš výbor zabývat. Tady budeme se snažit získat určité pravomoci a e, těším se i, že zde zaznělo, že bych se měl silněji věnovat demografickým otázkám. Paní Schröder, tady odpovím to mlžení. Já to nepoužívám vědomně, to spíš, když jsem to vypracovával, tak se to takto vyvinulo. A samozřejmě E, neměli bychom se spíše soustředit na minulosti, protože tam máme šanci něco změnit. Já jsem se nesnažil něco udělat záměrně, spíš tak to pragmaticky to tak dopadlo. Ano, a vy sama se mnou ve většině bodů souhlasíte, že ve většině těch témat musíme konkrétně jednat. O e, těch klimatických změn, ta tady mám trochu jiný názor. Já si myslím, že opravdu neskončíme všichni pod vodou. Tedy ano, ale mm, žádná panika tady přece jenom jako křesťanský demokrat věřím určitým, určité vyšší síle. Další téma, to uh, eh, nakousl kolega Angoakis. Uh, společný jednotný trh jako základ. Ano, to je vždy eh, základ hospodářského růstu, to je náš hlavní nástroj a příprava na globalizaci. Jenom tak eh, umožníme mnohým regionům, eh, aby vůbec rostly. A to, že z některých přelidněných regionů lidé odcházejí, to se už dá vyčíst v různých studiích. Já jsem stál, sám studoval hospodářský zeměpis, ano. Mm, tedy eh, hospodářský růst je základem pro všechno, ochranu prostředí, růst životní úrovni a tak dále. Ale nám tady jde o to vyrovnávat nerovnosti a dát šanci i těm chudším regionům. A takto celkově růst jako Evropa a vyrovnat se s těmi cíly, které máme v energetické oblasti, v klimatické oblasti a tak dále. Takže to je jenom takto stručně, jak to chápu já a pak říkáte Evropa 2020. No ano, ale o to nám jde, abychom našli ty ukazatele, abychom byli schopni vůbec srovnávat, abychom si řekli, jak to vypadá nyní a jak si představím, že tomu bude za pět let, nebo co, čeho jsme dosáhli pomocí naší regionální politiky. A takto ta strategie, se kterou tady přichází komise, nám může dát takové konkrétní stimuly, abychom to řešili kolegovi Dojčovi. Jenom můžu říct si srdečné díky. Ano, já jsem otevřel určité dveře, do kterých i vy chcete vejít, tak to bude výborné, pokud se tam všichni vejdeme. Ehm, nechceme zapomenout na žádný názor. Já se rozhodně budu snažit, abych byl všem partnerem k dialogu. Nevím, zda nemá někdo pocit, že jsme si přece vzali příliš, ale nakonec, i kdybychom se pak chtěli soustředit pouze na 15 nebo 10, kde máme politické poselství, tak to bude dobře. Ano, máte pravdu. Já se chci soustředit na to, abych podpořil komisi. Proto jsem se soustředil na to, eh, co má ve svých závěrech komise. Na tom chci stavět. Tady přesně to chci tak říci, jak eh, ta tazatelka um, to požadovat. V tom souhlasíme, ale eh, tam, abychom eh, mohli pokročit kupředu v, tém, v tom, na čem se shodujeme, tam ještě bude hodně práce. Mnohokrát děkuji Markusi Pípravi za příspěvek k naší debatě o budoucnosti a doufám, že skutečně to bude zajímavé, až s vámi budeme pracovat na této zprávě. Ráda bych využívala několika posledních minut k tomu, abych vás informovala o rozhodnutích přijatých včera koordinátory politických klubů. Chci vás informovat o tom, že jsme rozhodli o přidělení následujících zpráv a stanovisek. O výjimkách a omezení cel, to dostalo ALDE, rozpočet eh, za rok 2012 ELS, Fond Solidarity pro šest členských států. Předsedkyně předsedkyně má také na starosti stanovisko o Evropském systému národních regionálních účtů v Evropské unii. Socialisté a demokraté dostali stanovisko o úloze civilní ochrany u energetických infrastruktur a priorit, to je LLS. Také jsme rozhodli, že koordinátoři do pátku pošlou příspěvky k dopisu, který se připravuje a který je potřeba odeslat. Předsedkyně to odešle eh, výboru předsedů. Týká se to našeho stanoviska k, plenární, eh, k březnové plenárce o strategii EU 2020 a také jsme rozhodli, že bude meziparlamentní nebo setkání meziparlamentního výboru s národními parlamenty v říjnu a tématem bude prováděcí legislativa v budoucnosti politiky soudržnosti. A také jsme se dohodli, že budeme pokračovat ve schůzkách s národními ministry, kteří mají na starosti regionální politiku, stejně jako to bylo s bulharským ministrem. Zhodli jsme se na tom, že někoho pozveme z Rumunska a také jsme se dohodli na tom, jak přistupovat ústním otázkám, otázkám k ústnímu zodpovězení. Jakmile politická skupina rozhodne, že předloží otázku k ústnímu zodpovězení, sekretariát bude povinen prověřit, co je vhodnější nebo proveditelnější, jestli je to otázka politické skupiny anebo výboru regi. A dohodli jsme se, že koordinátoři udělají všechno pro to, co bude v jejich silách, aby podpořili otázku k podunajské strategii na úrovni konference předsedů. A také jsme mluvili o vyhodnocení načasování přípravy nelegislativních zpráv a takhle jsme se dohodli, že jakmile v průběhu čtyř měsíců od přidělení zprávy konkrétnímu zpravodaji nedojde k žádné činnosti, sekretariát informuje koordinátory a bude na nich, aby rozhodli, jak postupovat. A to bylo všechno. Takže tím končím zasedání, pokud nemáte někdo něco dalšího, co byste chtěli říct. Něco do různého. Pokud ne, tak se sejdeme v únoru a na únor odkládáme, na to mimořádné zasedání ve Štrasburku odkládáme zprávu o delegaci do Rumunska. Takže to nás ještě čeká a projdeme si to později. Děkuji vám.